Let's get started, resuming our um, meeting. Let me before... Uh, Dámy a pánové, dovolte, abych uh, opět zahájil naše schůzi. Než se pustíme do bodu 14 až 17, dovolte, abych učinil jedno sdělení. Podle rozhodnutí koordinátorů dnes dopoledne, zítra bude výbor eh, požádán, aby hlasoval o postupu v souvislosti s nařízením o nouzových autonomních eh, obchodních preferencích s Pakistánem. Víme, že loni eh, to neprošlo, protože, eh, protože tam chyběla ta náležitost VTO. Takže náš výbor požádá plénum, respektive po hlasování by měl požádat plénum o mandát pro vstup do neformálního trialogu s radou o tomto nařízení Eh, s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení. Eh, mezitím, mezitím náš výbor vstoupí do neformálních jednání s radou v přípravě na tento poté oficiální trialog. Tak to tedy rozhodli koordinátoři. Také jsme rozhodli, že prodloužíme termín pro pozměňovací návrhy ke zprávě AK, což je postup souhlasu, a to až na dva dny poté, co padne očekávané rozhodnutí AFETu ohledně stanoviska, které jsme od výboru AFET vyžádali k této zprávě. Takže lhuta pro poznací návrhy byla. Teď se nejsem jist. Můžete mi říci? Jaká byla lhuta pro poznací návrhy? Takže zatím ještě nemáme harmonogram. Ale huta tedy je dva dny poté, co budeme informováni o rozhodnutí AFETu, o stanovisku AFETu k naší zprávě. A budeme vás informovat tedy v příslušný čas. Nyní přistupme k bodu. A, pardon, ještě další zelení. Bod 18 bude odložen mělo jít o prezentaci studie o přistoupení Ruska k VTO a dopadech této věci na hospodářské vztahy mezi EU a Ruskem. Tento bod bude odložen, protože autor studie onemocnil. Nyní tady budeme pokračovat v naší řádné činnosti. Nejprve nás čeká společná rozprava o bodech 14 až 17 které shodou okolností se týkají Evropsko-ruské dohody. vyjednané s ohledem na přistoupení Ruska k VTO. Bod 14 se týká Eh, dohody o eh, dílech a součástech motorových vozidel. Tady máme zpravodaj pana Zaleského. Bod 15 se týká dohody o zachování závazku o obchodě eh, se službami. Zpravodajem je Gianluca Susta. Bod 16 se týká evropsko-ruské dohody o zavedení či navýšení vývozních cel ze, ze strany Ruské federace u surovin. Naším zpravodajem je Ines Weidere. A konečně bod 17 se týká eh, dohody EU-Rusko o celních kvótách týkajících se vývozu dřeva. Naším zpravodajem, zpravodajkou je opět Inese Vajdere. Nejprve dám slovo našim zpravodajům, jsou-li přítomní. Zdá se, že ano, aspoň v případě pana Zalevského, prvního ze zpravodajů. Takže eh, prosím přímo za předsednického stolu, protože pan eh, Zálevský je naším místopředsedou. Pavle, máte slovo. Děkuji mnohokrát, Vitale. Budu hovořit polsky. Dovolte mi tedy, dámy a pánové, několik úvah na toto téma. Za prvé jde o další dohodu, která se týká přistoupení Ruska k VTO což samo o sobě představuje pozitivní vývoj, dlouho očekávaný vývoj ze strany EU, což umožní zlepšení našich hospodářských vztahů a obchodních vztahů s Ruskem. E, tady ovšem jde o náklady, které to jsou ponese, náklady vzniklé pro Evropskou unii. Máme to schrnout, e, jde o to, zda ústupky učiněné EU vůči Rusku a nepochybně tato dohoda o clech u motorových vozidel a jejich dílů představuje takovýto ústupek a já jsem velmi vděčen Evropské komisi za to, že dnes máme možnost projednávat do detailu tuto věc. Půjde tedy o předpokládané dopady přistoupení Ruska k VTO na obchod s EU a v tomto širším kontextu, myslím, budeme mít možnost, budeme mít možnost říci, zda souhlasíme s těmito dohodami, či s touto dohodou. Musím říci, že komise rozptýlila naše obavy protože, se, protože bylo řečeno, že obecný dopad na obchod bude pozitivní, nebo celkový dopad na obchod. A Evropská komise také odhaduje, že, nebo říká, že vyjednala ochranné opatření, ochranou doložku a mechanismus, v tom smyslu, že pokud by došlo k výraznému propadu evropských vývozů do Ruska, tento ochranný mechanismus bude aktivován a budeme mít možnost předejít dalšímu oslabení našich vývozů. To má klíčový význam, protože automobilový průmysl patří k těm nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím v EU. A na druhé straně ústupky, které činíme vůči Rusku, jsou opravdu dalekosáhlé. Proto bych vám chtěl sdělit, nebo uzavřít tak, že očekávám, že Evropská unie bude průběžně monitorovat obchod v tomto odvětví, tak aby v případě prvních známek že by bylo třeba spustit tento mechanismus, aby ten mechanismus mohl být zaktivován co nejrychleji. Dále se domnívám, že přijetí tohoto balíčku by mělo záviset na tom, že Evropská komise předloží všeobecné eh, stanovisko či dokument, který bude postihovat přínos, přínos pro EU související s přistoupením Ruska k VTO. Potřebujeme tedy dodatečné údaje pro to, abychom mohli vyslovit svůj souhlas s těmto dohodám. Děkuji. Děkuji. Ano, jde o postup souhlasu. Máme tady ve svých složkách návrh doporučení. Zde projednáváme tedy samotná doporučení k jednotlivým dohodám. přestupme k další dohodě. Naším zpravodajem je, je pan Gianluca Susta. Děkuji, pane předsedo. Jak již zaznělo, tyto dohody jsou součástí přistoupení Ruské federace k VTO po 18 měsících vyjednávání. Je to důležitý krok pro Evropskou unii i pro Rusko. Přinese to nové příležitosti pro konkurenceschopnost, jde o expandující trh. Obchod ve službách představuje asi 80 evropských vývozů do Ruska. A tato dohoda, jak se domnívám, zlepší eh, stávající, stávající podmínky pro podniky. V některých sektorech dojde k výraznému zlepšení, například u telekomunikačních a finančních služeb. V jiných oblastech těch příležitostí no, vznikne eh, méně vzhledem k omezením platným pro zahraniční podniky. Eh, Rusko souhlasilo s tím, že omezí eh, překážky pro zahraniční investory a zlepší přístup ke službám 18 sektorech, pardon, v 11 sektorech a 118 dílčích sektorech, včetně stavebnictví, poštovních služeb, telekomunikací, finančních služeb a tak dále. Jde tedy o důležité kroky, i když eh, ještě uvidíme, jaký bude dlouhodobý vývoj. Platí to i pokud jde o provádění těch pravidel v praxi budeme muset sledovat, zda ruská legislativa se změní a zda skutečně dojde k otevření trhu. Pokud je o konkrétní dohodu o eh, závazcích v oblasti obchodu se službami, eh, zde před námi leží dohoda, která z hlediska mezinárodní námořní dopravy a také vysílání pracovníků vlastně bilaterální závazky existující jsou širší než to, co je součástí této dohody vyplývající z přistoupení Ruska k, VT, k VTO. Takže situace a vztahy nastavené mezi EU a Ruskem u těchto sektorů e, konkrétně zmiňovaných e, je dnes již lepší než, e, než ve výsledku přistoupení Ruska k VTO. Je tedy třeba zaručit, aby takto bilaterálně zakotvená příznivá situace pokračovala do budoucna. Myslím si, že je důležité vnímat tuto věc pozitivně. Přistoupení Ruska k VTO je jistě dobrá věc. Zároveň získáme eh, v oblasti služeb pokud o finanční dopady bilaterální dohody mezi Ruskou federací a EU, bude třeba aktualizovat některá pravidla, která jsou již 20 let stará, tak abychom se pokusili zaručit, že v sektoru obchodování se službami dojde k potřebným změnám. Celkově, myslím, tuto dohodu můžeme podpořit. A pokud je o ten samotný text, jistě eh, také přispějeme určitými změnovými návrhy k jeho dalšímu zdokonalení. Eh, pan eh, Gianluca Susta tedy ukončil svou prezentaci a další zpravodajku pro další dva body je Inese Vajdere za EPP. Prosím. Again, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nebudu se opakovat, nebudu opakovat argumentace hlavní obsahové body, pokud je o obchodování s Ruskem o, e, v oblasti té surovin a dřeva, protože jsme to projednávali již na předchozích schůzích. Jsme si vědomi naléhavosti e, těchto věcí a proto navrhuji parlamentu vyslovit svůj souhlas s těmito dohodami. Nicméně bych ráda e, upozornila na některé nedostatky a vyslovila určité dotazy na adresu komise. Zaprvé pokud o dohodu o surovinách, a pokud dovolíte, budu hovořit o obou dohodách naraz. Nejprve tedy dohoda o surovinách. Víme, že jde o věc, která doplňuje závazky Ruska ve VTO. Zavazuje Rusko u 70 položek, včetně surovin, eh, půd, eh, kovů, eh, dřeva a tak dále. Toto vše představuje 18 surovin vyvážených Ruskem a budou zde stanovena nyní pevná cla. Jak uvádím ve svém eh, vysvětlujícím prohlášení ke zprávě, hlavní věc, která mě trápí, je nedostatečná přesnost znění. Eh, zaváže se vyvinout se možná nejlepší úsilí a konsultovat. To není věc, která by zavazovala Rusko před opětovným zaváděním protekcionistických opatření, které Rusko extenzivně uplatňovalo v uplynulých letech. Ráda bych, si, eh, ráda bych nejprve slyšela od komise, zda se domnívá, že Eh, že textace této dohody eh, je, představuje úspěch. A co je důležitější, co by se stalo, pokud by Rusko nepřistoupilo na žádné z řešení navržených Evropskou unii během konzultace, se kterou tato, během konzultací, se kterými tato dohoda počítá? Eh, nemám dojem, že by zde bylo pro nás mnoho nástrojů, kterými bychom mohli vynucovat plnit této dohody, zejména protože jde že se vztahuje také o suroviny, které, na, na které se nevztahuje dohoda o přistoupení Ruska k VTO a je velice eh, obtížné eh, uplatnit eh, mechanismus pro řešení sporu vzhledem ke slabému znění dohody. Za druhé, pokud jde o dohodu o celních kvótách u dřeva, pokud dovolíte, pane předsedo, ano, tady EU má silný ofenzivní zájem na této dohodě, která představuje výrazné zlepšení v oblasti dodávek dřeva z Ruska vnáší větší, eh, větší prediktabilitu a lepší také obchodní podmínky do tohoto odvětví. Zároveň jde o bezprecedentní, bezprecedentní případ, kdy EU vlastně řídí vývozní kvóty třetí země. Proto nastavení vhodného legislativního rámce eh, má obrovský význam. Komise nabízí přijmout ustanovení pro řízení eh, Eh, objemů u eh, celních kvót prostřednictvím eh, prováděcího předpisu. Ale takovéto ustanovení v rozhodnutí Rady zdá se zachází nad rámec článku 218 smlouvy o fungování Evropské unie. Vždy u mezinárodních dohod to bývalo nastaveno jinak, a totiž šlo o postup spolurozhodování, tedy podle článku 207, se zapojením parlamentu. Vím, že komise v pondělí eh, se vyjádřila tak, že eh, provádění těchto eh, exportních kvot bude prováděno na principu, tedy kdo dříve přijde, bude mít výhodnější pozici a že, to, že se tam nebude nic doplňovat. Nicméně vidíme, že nyní se podobná legislativní ustanovení široce objevují u jiných mezinárodních dohod. Zdá se, že jde o nový trend a já bych, o narůstající trend a já bych doufala, že do budoucna se takováto ustanovení nebudou již objevovat u chystaných mezinárodních dohod a souvisejících rozhodnutí Rady. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže vyslechli jsme si prezentace zpravodajů ke všem čtyřem návrhům doporučení ve všech případech se doporučuje, aby parlament vyslovil souhlas s předmětnými dohodami. Nyní zahojí diskusy, pokud se někdo ze členů výboru hlásí. Bent Lange, prosím, mám vás na seznamu, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové zpravodajové, vaše zprávy jsou skutečně dobré a také zobrazují, že podstatě tendenčně již budeme s dohodami souhlasit. Zprávy také ukazují, že všechny dohody obsahují jakési zadní vrátka, které nemůžeme akceptovat. Abych se vrátil k dohodě o motorových vozidlech. Když se vstoupí do VTO, tak platí pro všechny stejná pravidla hry. A najednou tady vytváříme legislativu, kde také vytváříme záchytnou síť, protože zatím nevíme, zdali druhá strana bude pravidla hry respektovat. A opravdu se můžeme ptát, zdali investice do automobilového sektoru, odpovídá našim zvyklostem z hlediska dotací a státních podpor. Takže já tady s tím mám problém a chci se zeptat, zdali opravdu to musí platit až do roku 2018. V nyní, pokud se týče zprávy o surovinách, tak si myslím, že už ten název je překvapující. Vlastně člověk věk, když se pohybuje v rámci VTO, tak počítá se snížením cel a ne, že se tam zapracuje úprava na zachování či dokonce zvýšení cel. Takže je to již vlastně v rozporu s nárokem na společná pravidla v říši VTO. A úsilí Ruska o snížení možná se týkají 700 oblastí. Možná, že je to vyčerpávající seznam, ne, že by se našly další zajímavé suroviny a bude zde pokus o rozšíření tohoto seznamu, to se totiž nesmí v žádném případě stát, neboť pak tady máme ještě jednu otázku, do jaké míry jsou závazky závazné a pevné, tady se stále hovoří o best efforts a o consult a tak dále. To všechno je nezávazná, to všechno má nezávazný charakter a závazky to vlastně relativizuje. Toto můžeme u surovin akceptovat jenom tehdy, jestliže by to platilo pouze na dobu přesně určenou a omezenou. A také pokud zacházení se surovinami bude reglementárně řešeno a budou se na ně vztahovat pevná pravidla, tak aby se dalo v budoucnosti zabezpečit, aby se pro EU v budoucnosti vyloučily dodatečné náklady. A také u toho dřeva, u té poslední zprávy, tam je tomu také tak že tady se můžeme ptát, potřebujeme skutečně kvóty, anebo zdali v rámci VTO nemá být dána rozumná perspektiva liberalizace. A jestliže již máme na stole kvóty, pak se ptám, kdo má právo o tom rozhodovat. Zdali tato čtvrtá dohoda nespochybňuje také pravomoc rozhodování parlamentu a zdali není omezena pravomoc spolurozhodování. A právě proto bych i zde řekl, že takovéto úpravy by neměly být rozhodující pro budoucnost. Takže z naší strany jsme skeptičtí vůči mnoha ustanovením, kde vidíme zadní vrátka, ale vzhledem k tomu, že výzva je skutečně urgentní, tak my náš souhlas nebudeme zamítat, tedy poskytneme náš souhlas. Děkuji a já jsem přesvědčen, že také komise bude reagovat na vaše poznámky. Chci se vyjádřit ještě další řečník k balíčku Ruska. Není tomu tak? Takže nyní dáme slovo komisi je tady náměstek generálního ředitele, odbývá naším eh, obvyklým hostem, je to Pětr Palaš. Prosím, máte slovo pro vaše připomínky. Děkuji, pane předsedo, jsem velice rád, že mohu být opět mezi vámi eh, a debatovat o takovémto velice důležitém tématu. Nejdříve bych chtěl udělat několik obecných poznámek. Nejdříve bych chtěl reagovat na otázku pana Zalevského, že je prospěšné pro všechny členy VEU, že e, Rusko přistoupí k VTU a také především je to přínosné pro EU. A e, kde jsme nyní? Dnes máme slabé bilaterální dohody mezi EU a Ruskem máme dohodu o kooperaci z roku 1994, ale tato dohoda neformuluje žádné závazky vůči Rusku. Já bych řekl, že se jedná o nerovnou dohodu. My podle závazku vůči VTO, tak také musíme nabídnout Rusku preferenční zacházení tak, aby dostala také Rusko od nás stejné celní tarify jako jiné země. A Rusko také nám musí poskytovat to, co poskytuje ostatním, ale to není ničím vázáno a proto Rusko v roce 2008 a 2009 najednou zrušilo cla pro stovky produktů a také na druhé straně Rusko mnohokrát zvýšilo clo na e, dřevo, což zničilo také průmysl zpracování dřeva v EU a také EU e používá další prostředky, například fitosanitární opatření, tak aby Rusko zastavilo dovoz například živých zvířat anebo potravin. V minulém roce jsme měli rok země zeleniny a letos je to rok e, zvířat a masa. To znamená, že Rusko opravdu má obrovskou představivost, jak zastavit dovozy. A v tomto duchu Rusko postupuje, ale když Rusko přistoupí k, VU, k VTO, tak již nebude moci takto postupovat. Bude podřízeno závaznému režimu a jestliže nebudou plnit své závazky, potom můžeme s nimi tyto spory také řešit a nebo můžeme také je zažádat o, a zažalovat o kompenzaci za způsobenou škodu. Rusko podle našeho názoru má balíček vysoce kvalitní vzhledem eh, k přístupu k VTU eh, v souvislosti s jinými zeměmi, což je například Ukrajina či Saudská Arábie, kteří eh, přistoupili k VTU v minulých deseti letech, tak opravdu tento balíček přístupový je velice kvalitní a je daleko kvalitnější než balíček z Brazílii nebo z Indií, protože tyto země nepodléhají vůbec žádným povinnostem. U Indie je zcela legální, že mohou najednou zvyšovat celní tarify o stovky procent, protože oni jsou zakládající člen VTO, ale v současné době eh, tenkrát nepodléhali žádným závazkům a v tom se nadále pokračuje. U Ruska však nastala zásadní změna. Rusko má průměrné tarify a je to 7,4 podle eh, celních tarifů wto a jejich celní tarify jsou vyšší než tarify EU, ale ne příliš o, um, eh, mnoho vyšší než eh, celní tarify EU. A také v ochraně intelektuálního vlastnictví a například také je tomu tak v oblasti zadávání zakázek. Takže my se domníváme, že tento balíček je dobrý, je to vlastně to, čeho jsme mohli v současné době s Roskem dosáhnout. Pokud se týče obecných závazků, tak tady EU vyjednalo pět dalších balíčků s Ruskem. E, čtyři jsou právně závazné, pátý balíček o surovinách, já akceptuji, že to je spíše politický deal a já bych to chtěl vysvětlit, proč se jedná o politickou dohodu či deal Rus, EU e pro, podepsalo bilaterální dohodu s Ruskem v roce 2004, včetně exportních cel na 700 e, výrobků. To jsou výrobky, na které aplikovalo Rusko tehdy cla. A tady je také povinnost e, snížit tyto tarify ne u všech až na nulu, ale na poměrně velký poměr. Ale v minulosti Rusko nechtělo na sebe vzít žádné závazky, ale dnes eh, řekli také, že Rusko chce mít politický prostor a to je také součástí naší dohody. Na základě tohoto pozadí jsme se snažili opravdu z té páté dohody z politického dílu získat to nejlepší, protože to je dohoda, která zatím je nejlepší v historii protože tady žádná alternativa nebyla. Kdyby bylo Rusko připraveno před osmi lety eh, navázat své tarify na nulu, tak by tato dohoda Eh, nebyla nutná, protože všechno by bylo, bývalo závazné. Ale jsou tady ještě další země jako Ukrajina, která na sebe vzala eh, závazky, ale také nevstáhla to na celý dovozní režim. Pan Lange hovořil o tom, že nyní může, může že se také některé země také odchýlit od režimu VTO v oblasti cel. Všichni členové VTO, kteří nevstoupili eh, do VTO v posledních 10 až 15 letech mají volné ruce. EU by tedy také mohla zavést do cla, tak jako to udělali jiné země, jako Indie, Brazílie či jiné země. Rusko a Ukrajina a další, kteří nedávno nedávno vstoupili do VTO, eh, si stěžují, že jsou diskriminováni, protože eh, mají větší překážky než zakládající členové VTO. My to nepovažujeme za diskriminaci, my to považujeme spíše za reakci EU na zvyšující se tendence eh, ukládat dovozní cla a je třeba také vyjednat o to, co odpovídá pravidlům wto takže VTO+. Takže my také jsme vyjednali takový výsledek, který je velice dobrý a exportní cla bývají u jiných členů často zvedána a my také více méně také spoléháme na suroviny, které dovážíme z Ruska a tady je zpracováváme na hotové výrobky. Já nespochybňuji, že toto není právně silná dohoda, ale nebylo možné vyjednat všechno, protože Rusko již od počátku eh, principiálně hovořilo o tom, že tyto produkty jsou nad rámec těch 700 a nemůžou se na ně vztahovat žádné závazky, ale máme zde konzultační doložku, která byla schválena, která nám dává diplomatické prostředky řešit eventuálně novou vzniklou situaci. Rusko zatím této možnosti nevyužilo. Oni zatím exportní cla nezvýšili skončili u 700 eh, eh, produktů a tam, kde cla zvýšili u dřeva, tak oni se budou muset podle přístupové dohody vrátit tam, kde byli v roce 2007. Pokud se týče dohody o námořních službách, k tomu nechci nic dodávat, protože zpráva pana Susty je velice dobrá a popisuje velice adekvátně situaci, kterou chceme také zachovat. My chceme zachovat preferenci v oblasti služeb. To to je podobné řešení, které máme také s Ukrajinou. Tam máme podobnou bilaterální dohodu. A závěrem se dostávám k dalším třem zbývajícím dohodám. A nej... za prvé je to dohoda, o které hovořil pan Zalevský a ta se týká sektoru motorových vozidel. Použil se termín že EU ustoupilo Rusku podepsáním této dohody. Já bych se na to díval poněkud jinak. Přístup k VTO jsou unilaterální nego, jednání, protože členové VTO žádné ústupky. Takže pouze se e, vyvažují závazky vlastně mezi tím, že jsou zde přínosy a také vstup do VTO. Pokud se týče motorových vozidel, tak tady Rusko má trvalou politiku, která však není konzistentní s VTO. Tady se aplikuje tato politika v celé řadě odvětví, například ve strojírenství, zemědělství a také u chemického průmyslu a v oblasti zdravotnických přístrojů. My jsme vyjednali, že od přístupu do VTO všechny nekonsistentní opatření KRIMS budou zakázány. Co mohou aplikovat, to platí pouze pro motorová vozidla. To je řešení, které bylo akceptováno všemi ostatními členy VTO. Pouze EU si vyjednalo další bilaterální závazky, že jestliže jestliže v průběhu období do roku 2018 dojde k negativnímu dopadu na export, eh, export automobilových náhradních dílů a součástek, že Rusko nás bude kompenzovat. Tato dohoda pravděpodobně nebude využívat, protože tady vidíme, že tato tato ochranná doložka využívána nebude a využita nebude, ale my jsme si chtěli být jisti, že pokud by došlo k negativnímu dopadu, že bychom proti tomu mohli bojovat. A také vozy budou sníženy z 25% na 15%. Export by z EU do Ruska by také probíhal příznivěji. A velké evropské a americké Eh, podniky mají čtyři roky na etablování investic v Rusku. Oni profitují z těchto pravidel, protože mají stejn, lepší pravidla a stejná pravidla hry eh, v Rusku jako místní podniky automobilky. Takže komise musela najít rovnováhu mezi etablovanými EU investory a mezi také etablovanými e, zájmy exportérů aut z EU. A toto je tento výsledek, ke kterém se, se dospělo. A pokud se týče dřeva, já se nedomnívám, že režim VTO je liberálnější. VTO o režim pro Rusko je následující. Oni mimo kvotu, které byly vyjednány, eh, tak tady aplikují vysoká exportní cla, ale tady se to týká především jehličnatých stromů, tak u jehličnatých stromů tady eh, na to uplatňují nízké celní tarify při vývozu do EU. EU eh, má jako jediná své vlastní celní tarify, ale do ostatních eh, zemí může Rusko vyvázet v rámci obecné kvóty. A EU má zajištěnu specifickou kvótu a to také zabezpečuje to, že my budeme prakticky eh, spravovat tyto vývozní kvóty. Oni musí se eh, řídit eh, rozhodnutím EU o kvótách. Země, které mají nešťastné zkušenosti s některými ruskými opatřeními, včetně Lotyšska, tak tyto země si dobře uvědomují, jak Eh, distribuce kvot může být zneužita. A já se domnívám, že na to máme zde eh, vypracované ochranné doložky. To je hlavní obsah těchto dohod a doufám, že jsem na všechno dokázal reagovat. Ano. Děkuji za toto pse a nyní dám slovo zpravodajům k závěrečným poznámkám a začnu opět s Pavlem Zalevským. Děkuji, mm, pane řediteli, za toto vysvětlení. Já tu situaci chápu. Naše vztahy s Ruskem začaly na velice nízké úrovni, takže tento přístup do VTO by je měl trochu civilizovat a zakládá naději pro vyvážený, vyváženější vztahy. Já chápu, že se nám snažíte vysvětlit, že z bilaterálního hlediska je to zajímavé a prospěšné, tato dohoda. A doufám tedy, že můžeme podpořit toto řešení týkající se automobilového průmyslu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že není moc co dodat. Aspoň co mě se týká. Myslím, že v podstatě to, co zaznělo, navazuje na to, co říká pan ředitel, takže děkuji. Děkuji paní Vajdere. Ano, já bych chtěla skutečně poděkovat komisi za velice podrobné vysvětlení. Během tohoto vysvětlení jsem měla takový sen. Já jsem nechtěla pořád poslouchat o té bezpodmínečné lásce vůči Rusku. Pořád tady jsme slyšeli, raz Rusko to chtělo, Rusko mělo takové podmínky. Víte, my jsme politici a já jsem měla sen o tom, že jednoho dne přijde den, kdy Evropská unie bude stanovovat podmínky a budeme hrdí na své podmínky to jsem jenom k tomu chtěla dodat. A opravdu doufám, že to strategické partnerství, ano, když jsem přišla do tohoto parlamentu před osmi lety, ptala jsem se, proč je Rusko strategickým partnerem a Ukrajina ne. Dostalo se mi odpovědi od velice kompetentních lidí, no, protože Rusko si to přálo, Rusko to chtělo. A v tom je eh, celé jádro problému a já doufám, že tato nová dohoda o strategickém partnerství bude skutečně dokumentem, kde také my si budeme stanovovat svá pravidla. Takový byl můj sen a doufám, že se jednoho dne naplní. Děkuji za vysvětlení. Well, since the commission was... Tak eh, bylo tady ještě pár otázek na komisi. Nevím, jestli mám dát ještě komisi slovo, aby zareagovala. Já bych vás jenom poprosil, paní kolegyně, abyste sledovala eh, komentáře ruského tisku ohledně té bezpodmínečné lásce a Eh, problematice přístupu k VTO. Tam uslyšíte jenom hořské stížnosti ruských producentů. Ruská vláda eh, tam je vyzývána, aby je chránila před liberalizací související s přistoupením k VTO. Pokud jde o strategické partnerství, nemáme Máme teď do, eh, vlastně připravenou dohodu DCFTA s Ukrajinou která bohužel zatím nemůže být dokončena vzhledem k současným podmínkám, i když v zásadě je mnohem pokročilejší než dohoda s Ruskem. Myslím si, že tyto země bez pochyby politicky znamenají výzvu pro nás všechny. Ale nevím, kdo pociťuje bezpodmínečnou lásku k Rusku. Neznám žádného takového kolegu a nepatřím k něm ani já. Ano, já samozřejmě sleduji ruský tisk. Takže harmonogram. Lhuta pro pozměňovací návrhy tak nevím, jestli nějaké budou, protože se jedná jenom o udělení souhlasu. Eh, takže asi proč pozměňovací návrhy nebudou na plenárce, respektive na výboru se to bude schvalovat v květnu a v červenci potom na plenárce. To znamená, eh, ještě před letní přestávkou bychom to měli uzavřít. Tak, teď uděláme takový uh, skok. And we'll have a joint debate again on free fire. A teď budeme mít zase společnou rozpravu ke třem e, zprávám týkajícím se veřejných zakázek. Jsou to stanoviska pro IMCO který je příslušným výborem. Jedná se o první výměnu názorů k našemu stanovisku. Spravodajem pro všechny tři body eh, tohoto balíčku o veřejných zakázkách je Gianluca Susta a já mu tedy dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. My tedy máme předkládat stanovisko k hlavní zprávě výboru IMCO. Je to ovšem otázka strategického významu pro Evropskou unii. Máme předložit stanovisko ke dvěma směrnicím, které se týkají veřejných zakázek a souvisejí s místními veřejnými službami a také tam je nová směrnice, která se týká uzavírání koncesních smluv. Asi nemusím připomínat, že toto téma do značné míry souvisí eh, s iniciativou komisařů Barniera a de Guchta, a sice, že eh, vnější trhy Unie by se měly otevírat v oblasti veřejných zakázek. Také, myslím, nemusím připomínat, že se jedná o důležitou věc pro evropský průmysl, tak aby se mohl dostávat k otevřeným zakázkám a aby také byla uznána určitá reciprocita, která zatím v některých případech neexistuje a v některých případech je přímo odmítána. I když v oblasti veřejných zakázek už jsme se snažili nějak ovlivnit situaci v těch třetích zemích, jedná se pochopitelně o důležité e, zakázky, je to odvětví, které patří k těm nejméně liberalizovaným. A musíme i učinit pokrok vzhledem k novému rámci, který byl definován v prosinci a který bude ještě třeba analyzovat v rámci VTO. E, to jsou vlastně nová pravidla, která jsou závazná pro 42 zemí. A někteří strategičtí partneři Evropské unie mají taková pravidla, která jsou pro nás dosti složitá, protože to naše hospodářství v tomto ohledu je eh, otevřenější a i ti parteři, kteří jsou kulturně a politicky na stejné vlně, mají poměrně složitá pravidla. Je tedy eh, určitá nerovnováha mezi Evropskou unii a třetími zeměmi a musíme zabránit tomu, abychom podlehli pokušení protekcionismu, protože reciprocita a dodržování pravidel to automaticky neznamená, že bychom měli upadnout do protekcionismu. V posledních týdnech a měsících jsme mimo Evropu toto zaznamenali například v rámci doložky kterou eh, do, zavedl Obama do zákona Buy American. Objevilo se to i v Evropě, třeba ve francouzské předvolební kampani. Byly takové návody k protekcionismu. Touto cestou bychom se neměli ubírat, měli bychom se ubírat spíše cestou eh, reciprocity a hájit zájmy společenství. Je jasné, že eh, v této oblasti hm, hovořili jsme o tom i s hlavním zpravodajem IMCO, je eh, si třeba ujasnit, co to jsou veřejné zakázky, koncesní smlouvy, eh, ty místní veřejné zakázky také musí vycházet z principu svobodného přístupu, ale také tady jsou důležité sociální eh, aspekty. Často je třeba zkoumat kritéria pro volbu subdodavatelů, protože přidělení těch zakázek by se mělo řídit eh, principem nejvýhodnější hospodářské nabídky, ale přiležet i k dalším kritériím. A to by právě mělo platit i pro subdodavatele, protože právě tam to je často zdroj eh, jaksi někdy neúplně nelegálních postupů, Eh, někdy i zločinných postupů. Hovořila jsem tedy o sociálních kritériích, ale je třeba také zavést eh, kvalitní systém kontroly, tak aby ti, kteří mimo Evrop- jsou původně ze zemí mimo EU a přicházejí do EU zúčastnit se nějaké veřejné zakázky, tak je třeba, aby byli kontrolovatelní. A naopak zase my musíme podporovat své podniky u zakázek v zahraničí. Takže mm, v tom eh, mém stanovisku říkám především, že je třeba i nadále těžit z těch vynikajících příležitostí, a to především dle dohody eh, zásady ekonomické svobody. To jsou taková základní kritéria, která jsou součástí našeho evropského sociálního modelu. Zároveň ale třeba musíme věnovat velikou pozornost Souvisí s tím i přeskum evropských směrnic a zavedení nové směrnice o koncesních smlouvách. To všechno by mělo podpořit vnější konkurenceschopnost EU. Um, ehm, no need. Děkuji mnohokrát. Jistě není třeba podtrhovat význam tohoto legislativního balíčku. K němuž vypracováváme stanovisko pro příslušný výbor, kterým je IMKO. Zahojuji diskusy s výborem. První žádost o slovo přišla od pana Valence z APP. E Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Paní Hanzlík, která je naší stínovou zpravodajkou, se nemůže účastnit dnešního jednání, protože se účastní paralelní schůze výboru IMCO, ale chtěla abych vás seznámil s tím stanoviskem ve slušnosti eh, Zaručení řádného rámce pro eh, veřejné zakázky je nutné pro zvýšení transparentnosti a pro vytvoření příznivého prostředí, příznivých podmínek pro soukromo veřejné partnerství, zrovna pokud je o klíčové infrastruktury, eh, což má obzvlášť velký význam, pokud je o vztahy EU se třetími zeměmi, tam, kde přetrvávají určité Eh, obchodní překážky či eh, právní prostředí, které je nepříznivé pro, eh, pro obchod, což má dopad také na obchod se službami a veřejné zakázky. Vnitřní trh a mezinárodní trhy jsou stále více propojeny a proto zákonodárci v EU a také vyjednavači v oblasti mezinárodního obchodu by měli brát v potaz možné bilaterální dopady jak pro vnitřní trh, tak pro mezinárodní obchod a také by měly zaujímat konzistentní přístup orientovaný na podporu evropských hodnot v rámci zadání veřejných zakázek, hodnot jako je transparentnost, boj proti korupci a podpora sociálních a lidských práv. Zadávání veřejných zakázek, které je transparentní z hlediska zákona, je podmínkou sine qua non pro zajištění rovných hracích podmínek a pro, boj, pro efektivnější boj proti korupci. Stojí za zmínku také to, že evropský trh s veřejnými zakázkami je nejotevřenější na světě. Proto je třeba posílit některé mechanismy veřejných zakázek, je třeba zaručit transparentnost a spravedlivost, vzhledem k tomu, že jde o veřejné výdaje. Také bychom se měli více zaměřit na na podporu malých a středně velkých podniků, tak aby se mohli účastnit, mohli tedy vstupovat do výběrových řízení na mezinárodní veřejné zakázky, veřejné zakázky v zahraničí a nebylo vůči jiným diskriminováno jenom proto, že do evropské podniky. Pokud je o, Evro- o návrh Evropské komise v této souvislosti, měli bychom se zaměřit um, na výjimky v sekci 3, zejména na článek 9, který se týká smluv udělených na základě eh, mezinárodního výběrového řízení. Pokud je o sektorovou směrnici, to znamená udílení smluv v oblasti dopravy, vodohospodářství a poštovních služeb, zde bychom se měli zaměřit na otázky, jako jsou zakázky udělené v oblasti nájmu či přeprodeje třetím stranám, dále na eh, oblast obrany, na obrané zakázky a dále zakázky udělené na základě mezinárodních výběrových řízení a zakázky udělené souvisejícím podnikům či součástem skupin, nebo někom, kde jsou součástí určité skupiny. Dále paní Meklárkenová za EKR. Děkuji. Význam reformy oblasti veřejných zakázek je třeba potrhnout. Víme, že 19 HDP EU představuje právě veře, nákup veřejného zboží a služeb. Potenciál dopad této věci je obrovský a otevřením trhu s veřejnými zakázkami se může zvýšit konkurence a může se zlepšit růst a zmnožit pracovní příležitosti. To v čase krize velmi potřebujeme, proto budu úzce spolupracovat s kolegy na modernizaci veřejných zakázek v EU. Skupina EKR, když jsem členem od začátku příprav této reformy eh, vede v této věci, nebo stojí v popředí těchto snah v úplně dvou, dvou a půl letech. My se snažíme využít eh, této příležitosti modernizace veřejných zakázek pro zlepšení situace. E, mám zde několik podnětů, které bych se s vámi ráda podělila. Za prvé je třeba se zaměřit na e, zjednodušení a modernizaci směrnic které, v této oblasti, které začaly být příliš složité. Riziko e, neplnění je tak velké, že to vlastně omezuje inovace. Je třeba upravit tuto věc pro potřeby 21. století, podpořit nové obchodní modely a postupy a zlepšit účinnost zadávání veřejných zakázek. Souhlasím všem se zpravodajem, že bychom měli dbát na to, abychom nevyužívali eh, aktuální hospodářské situace jakožto eh, záminky pro podporu protekcionismu a menší transparentnost v celém procesu. Také si myslím, že bychom měli využít této příležitosti a přizpůsobit pravidla digitálnímu věku a eh, opět tedy využít veřejné zakázky pro růst, který tolik potřebujeme. Rád bych ještě zopakovala obrovský význam, který přikládá moje, moje frakce do této reformě. Eh, budeme se snažit eh, působit v tomto směru ve všech výborech, které to jsou zapojeny. Doufám, že zůstaneme v popředí vyjednávání, proto vnímáme jako svůj klíčovou prioritu. Tento výbor musí zahrávat v celém procesu důležitou roli a doufám, že budu moci být eh, aktivní účastníci celé věci. Děkuji, Janik Žado, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jde opravdu o nesmírně důležitou záležitost. Veřejné zakázky za situace, kdy eh, naše členské státy mají eh, omezené prostředky, kdy došlo k obrovské liberalizaci obchodu. Jsou veřejné zakázky nástrojem, který rovněž eh, se musí stát nástrojem průmyslové politiky, nástrojem ve službách našich ekonomik. Já jsem velice pečlivě si vyslechl, nebo dobře slyším to, co zde zaznívá ohledně reciprocity. Jsou to legitimní argumenty. Je třeba nastolovat také otázku, do jaké míry veřejné zakázky se stávají rovněž nástrojem ve službách našich podniků a ochrany části našich podniků, zejména eh, sektorů, které můžeme považovat za strategické. Evropská unie dnes například vlastně se hrál svoji roli v konfliktu mezi Japonskem a Kanadou, eh, pokud je o energetickou politiku Ontaria, eh, Kanady tedy, což je energetická politika, která eh, upřednostňuje místní podniky, pokud jde o rozvoj hm, ekologických zdrojů energie. Pro mě je to tak trochu opak toho, jak bychom měli postupovat. Dnes například sektor ekologických energií je výsostně strategický a například konkrétně Čína je v situaci, kdy má, eh, kdy má nadměrnou kap, výrobní kapacitu, například u fotovoltaických článků, eh, stejně tak, jako tomu bylo u, eh, u vzácných kovů, kde si zajistila tuto pozici, aby mohla odstranit konkurenci ve zbytku světa, takže dnes 90-95 produkce fotovoltaických panelů je, přichází z Číny. Takže Čína nadprodukcí vlastně odbourá mezinárodní konkurenci. Eh, USA není reagují, například eh, podniky ten mizí, jakmile vymizí příslušné podniky eh, v USA, v Evropě, Čína jediná bude mít výrobní kapacitu pro fotovoltaické články a panely. Mně nejde o to mít kontrolu nad děním v Číně, ale jde o to udržet výrobu v těchto sektorech na našem území, protože jde také o pracovní místa Někdy e, máme totiž e, politiku pobídek e, v oblasti tedy vstupních tarifů, tarifů tedy pro, pro připojení pro energie vstupující do sítě, poskytované do sítě, ale myslím si, že jde někdy o věci, které není možné řešit pouze jaksi technickým zadáním. Samozřejmě technickým zadáním je možné někdy obejít otevřenost, liberalizaci veřejných zakázek, protože to nastavíme tak, aby to vyvolalo pouze určitému odvětví či určitému podniku. Já si myslím, že toto nestačí eh, i vůči občanům. Je třeba, aby tam, kde jde o veřejné výdaje, protože hovoříme o veřejných zakázkách, aby mohl, bylo možné explicitně dát přednost podnikům eh, působícím a vyrábějícím na našem území. To je první problém, který mi připadá klíčový, protože tato diskuse eh, běží v našich zemích, ale evropská pozice zatím nevychází z této diskuse v členských státech, ale jde vlastně eh, naprosto, ubírá se naprosto protichůdně eh, k výstupům z této eh, lokální diskuse, či diskuse v členských státech. Dále, jak už se zaznělo, je třeba vycházet z celého životního cyklu produktu, pokud environmentální aspekty, je třeba také zohlednit otázku subdodavatelů, nebo řešit otázku subdodavatelů a je třeba zaručit objektivizaci eh, u sociální, environmentální oblasti, tak aby, tak aby veřejný zakázek nedocházelo k nejednoznačnému eh, stanovení kritérií pro tyto, pro tyto aspekty. Děkuji, pane předsedo. Mám několik dotazů na komisi. Za prvé, Eh, jednak eh, u průmyslové politiky, když jsme o tom rozhodovali v parlamentu, jsme rozhodli, že veřejné zakázky jsou velice důležité z hlediska podpory průmyslu v Evropě. A řekli jsme tehdy, že kvóty podobné tomu, co má zavedeno, eh, zaveden, mají zavedeno v USA nebo v Japonsku pro veřejné zakázky, by mělo být zavedeno i zde v EU. Eh, nespochybňuje váš návrh tento postoj? A dále? Jakou jistotu navrhuje, tedy skýtá tento návrh, eh, pokud jde o environmentální oblasti, antidumping a tak dále? Existují určité bilaterální dohody u produktů a služeb, které nevyhovují environmentálním normám. Takovýto uchazeči by neměli mít možnost se ucházet o veřejné zakázky v Evropě. Já myslím, že toto musíme, eh, musíme stanovit nějakou záruku pro takovýto postup. Dále nyní u dohody s Kolumbií a Peru se snažíme zaručit eh, a podpořit oblast takzvaného fair trade, té spravedlivého obchodu, myslím si, že pokud o veřejné zakázky, eh, musíme zajistit, aby poptávka po režimech, po zboží a službách obchodovaném v režimu fair trade a podobných, eh, kdy se podporují drobní výrobci ve třetích zemích, to je věc, která si zaslouží podporu, což ovšem ve vašem návrhu nenachází, možná se mýlím. A dále Pokud je o směrnici, a text o koncesích mají o specifické služby, například záchranné služby a podobné specifické oblasti. Existuje záruka, že že režim pro koncese zůstane stejný, anebo zde dojde k otevření celého sektoru pro soukromé poskytovatele ze třetích zemí. A na závěr ještě pan Stery za EKR. Ano, velmi stručně, pane předsedo. Já jsem uh, začal být znepokojen, když eh, lidé začali hovořit o protekcionismu a mimo celních překážkách uh, zakázek. Myslím, že bychom měli být opatrní. Víme, že američané se zavedli zákon Buy American, tedy nákup přenos amerického zboží. Uh, a služeb eh, Argentina eh, nedávno zablokovala pokus zvenčí o prodej produktu. Nebudeme opatrní eh, u většiny veřejných zakázek vlastně jde o peníze daňových poplatníků. Takže pokud vytvoříme situaci, kdy zasahujeme do, do trhu různými postupy, tak abychom prakticky to mohli předem dát jednomu jedinému Eh, konkrétnímu podniku, pak eh, vytváříme situaci, kde nejde o eh, doplně, dostání principu value for money. Ve Velké Británii například jedna veřejná zakázka byla udělána způsobem, kde to dostal německý podnik, ale britský. Já s tím nemám žádný problém, protože německý podnik přišel s výhodnější nabídkou. Já jsem si, Janeko, nebyl jistá, hovoříš o protekcionismu nebo o čem přesně? Hovořil jsi o místním trhu, volném trhu. Mě by zajímalo, eh, jaký je názor komise na tuto věc. Děkuji. Nyní eh, nadešla doba vyslechnout se komise. Mám zde tři jména za komisi. Pan či paní Rasaňský? Kdo bude hovořit jménem komise k této věci? Vemte si prosím slova, před, představte se nám kvůli záznamu. Máte slovo. Uh, um, first of all, I'm, I'm afraid my name is za prvé jmenuji se Sukaňský eh, a mám na starost koncese, takže zareaguji na poslední otázku pana Langeho. Ale než tak učiním, musím poprosit pana Langeho, aby tu otázku zopakoval, protože jsem zcela neprozuměl překladu. Nejsem si jist, jsem, jsem přesně pochopil váš dotaz. Takže pokud byste byl tak laskav a zopakoval ten dotaz, byl bych velmi vděčen. Moment. Momentálně vydávají koncese obce především na veřejně prospěšné služby, jako například na zásobování vodou či podobně. A hovoří se o tom, že tedy za podmínek toho, že do těchto koncesí nepůjdou žádné veřejné peníze. Zůstane tomu tak, anebo bude spochybněno vydávání koncesí a soukromě subjekty z třetích států se budou moci, tak říkajíc, vtěsnat, vmísit mezi tyto potenciální zadavatele či dodavatele. Děkuji. Myslím si, že je velice důležité zdůraznit, že návrh směrnice o koncesích se netýká externalizace obecně, jestliže veřejně prospěšné služby dělají obce a obecní orgány svými vlastními komunálními orgány, tak tento návrh tuto situaci nemění a nespochybňuje. Není tady žádný závazek externalizovat. A stejným způsobem také, jestliže nějaký městský úřad hodlá poskytovat služby svými komunálními podniky, tak je to samozřejmě možné. Dokonce toto je posíleno definicí ve směrnici, takže já se domnívám, že náš návrh zde nic nemění. Pokud však se, kom, se městský orgán rozhodne externalizovat, eh, tedy eh, dát tuto zakázku mimo své komunální služby, tak již dnes na základě smluv nemohou ty, tyto koncese přímo udělovat. A poté, co směrnice stoupí v platnost, jestliže tedy bude aktivní, potom městské orgány uh, veřejné orgány budou muset dodržovat určitá pravidla při udělování koncesí, ale tady to končí. Nemá to žádný dopad na otázku toho, zdali by určité služby měly být externalizovány nebo kdo by je měl provádět. To se tady neřeší. Otázka měla také mezinárodní dimenzi. Já chci připomenout, že dnes koncese nepodléhají žádné mezinárodní dohodě, jako je GPA. To znamená, že uchazeči z třetích zemí budou ve stejné situaci jako uchazeči o veřejné zakázky, jestli nejsou ze zemí GPE a nebo ze zemí, se kterými má EU bilaterální dohody. Any other contribution from the Commission? Ještě něco dalšího? Uh, ano, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se představila. Já jsem Nadia Kostakurta a zastupuji tady útvary generálního ředitelství pro vnitřní trh, které mají na starosti samotnou reformu veřejných zakázek. Já tedy zareaguji na otázku pana Langeho, která se týkala eh, sociálního a ekologického dumpingu. Chtěla bych vás informovat, že E, komise chce v rámci veřejných zakázek e, zabránit tomu, aby byly přijímány nabídky uchazečů, kteří nedodržují e, práva sociální, pracovní a související s životním prostředím. A komise, aby tedy bojovala proti sociálnímu a ekologickému dumpingu, má ve svém návrhu několik ustanovení, kde je tedy možnost z nabídek vyloučit uchazeče, kteří nesplňují příslušné podmínky. Jednak je možné, aby ten smluvní orgán neudělil eh, smlouvu hospodářskému subjektu, jehož nabídka nedodržuje povinnosti plynoucí z pracovního a sociálního práva Unie nebo e- environmentálního práva a to tež platí pro povinnosti eh, sociální a environmentální z mezinárodních dohod, které jsou uvedeny v příloze k návrhu směrnice. Je tady možnost odmítnout nabídku. Kromě toho se předpokládá, že ten eh, smluvní orgán může vyloučit hospodářské subjekty, jestliže ten orgán se dozví, že daný hospodářský subjekt porušil eh, tyto eh, evropské či mezinárodní povinnosti. Takže tady už se vylučuje přímo ten hospodářský subjekt, ne ta nabídka konkrétní. Třetí aspekt v návrhu komise, ten se týká eh, abnormálně nízkých nabídek. Tam jde o povinnost, bude to povinnost smluvního orgánu vyloučit nabídky, když se zjistí, že tyto nabídky jsou abnormálně nízké z důvodu porušování evropských nebo mezinárodních povinností eh, výše uvedených. Doufám, že to tedy dostatečně zodpovědělo vaši otázku a nyní dám slovo kolegovi, který má na starosti eh, ty mezinárodní nástroje. Thank you. Um, I would like to make some comments from the perspective of the Chci se vyjádřit z hlediska nařízení schváleného 21. března o přístupu třetích zemích k veřejným zakázkám v EU. To také je ve vztahu k tomuto novému nástroji a proto o tom chceme hovořit. EU je v rozpočtové a finanční krizi a právě proto je důležité podle komise, abychom získali v rámci veřejných zakázek e, to nejlepší, nejlepší cenu. A v současné době je již náš trh zakázek otevřený minimálně z 85%. Takže trh veřejných zakázek je otevřený, ale my také chceme jako EU mít přístup k veřejným zakázkám ve třetích zemích. To je důvod, proč se domníváme, že je nutné vytvořit nástroj, který by nám eh, dal pákový efekt vůči třetím zemím, tak abychom si vyjednali lepší přístup k trhu. V současné době máme jedno ustanovení o přístupu třetích zemích eh, k našim zakázkám, to je článek 58. Jinak nemáme nic my, tedy nemáme vůbec žádnou externí politiku v oblasti veřejných zakázek. Pokud pokud se týče návrhu, obsahu návrhu, tak komise viděla, že aktéři zde měli různé názory. E, podniky chtěli e, trh uzavřít, e, veřejný sektor chtěl situaci zakázat a my jako komise říkáme, že důležité pravidlo na trhu veřejných zakázek je otevřenost. Je listině za určitých specifických podmínek lze vyloučit cizí uchazeče a také e, tak by komise chtěla postupovat. To je základní pravidlo, které je iminentní v těchto nástrojích a já se domnívám, že to stačí na začátek jako přehled. Myslím si také, že to není, není, není na programu. A prosím také otázka položená komisi. Otázka veřejného obsahu. Základní pravidlo je to, že EU je otevřená za určitých předpokladů je možné vyloučit eh, ta uchazeče z třetích zemích eh, ale my nemáme žádné místní požadavky. A nyní závěrečné poznámky ze strany zpravodaje. Eh, grazie. Ano, dobrá, děkuji, pane předsedo. 25. června se musí předlažit pozměňovací návrhy a posléze se bude o zprávě jednat. E, diskuse byla velice živá a zajímavá a tady tato věc je velice zásadní protože konkurenceschopnost podniků závisí na nové organizaci vnitřního trhu a veřejné zakázky jsou v této souvislosti velice důležitou věcí. Já se také domnívám, že pozňovací návrhy po ještě tak zlepší. Musíme myslet na to, že máme vlastní instituce, institucionální strukturu a tady vycházíme ze subsidiarity. Tady jsou otázky, o kterých hovořil pan John Doe. Jsou tady určité místní aspekty, regionální aspekty, které mají být zachovány, což jsou například školní jídelny, menzy a tak dále. To je jeden příklad, nelze všechno podrobit mezinárodním předpisům. Neexistu, nejsou žádné pochyby o tom, že některé koncese vycházejí z ještě minulé politiky. Trh je sice dobrá věc, ale vlastně vnitřně chceme něco, co odpovídá subsidiaritě. Velké zadávání zakázek, které zatím nejsou mezinárodně reciproční. Pak musíme také zvážit okolnost eh, možnost vyloučit uchazeče, pokud je to přiměřené také. Eh, je toto součástí Bolkensteinovy směrnice, ale možná, že určité věci by dokonce mohly mít negativní dopad na vnitřní trh. Je třeba zde postu postupovat opatrně, ale musíme také zohlednit vlastní institucionální strukturu. Ano, děkuji vám. Hlasovat se bude až v září, takže máme hodně času ještě dále přemýšlet a diskutovat o tomto balíčku. Bod 22. nařízení o přístupu k trhu. To je nařízení z roku 2007, které rozšířilo unilaterální preference pro země AKT, které vyjednávaly o EPA. Ekonomické partnerství, dohody o ekonomickém partnerství. My jsme zde hlavním výborem v této záležitosti. Zpravodaj je pan Martin, když jsme vedli výměnu názoru a nyní se budeme zabývat návrhem zprávy a já nyní dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit stručně, jste říkal, že jsme o tom již hovořili, ale vy jste také naznačil, že to je součástí probíhajících jednání o EPA. Také osvobození od VTA vypršelo již v roce 2007 a tak, abychom splnili lhutu, tak celá řada zahájila jednání o EPA a také karibské země eh, ukončili, dokončili EPA a také Tichomořská EPA byla vyjednána a vstoupila v platnost. Jedna ní s africkými zeměmi neprobíhaly tak rychle a byly také více frustrující. V některých případech se nám nepodařilo vyjednání dokončit do konce. Některé dohody byly podepsány prozatímně a některé nebyly podepsány vůbec když ukončili podmínky v souvislosti s VTA, tak by již některé země neměly přístup na náš trh a právě proto jsme schválili nařízení 1528 přístup k trhu a 36 zemí od roku 2007 nadále mají přístup k našemu trhu. Návrh komise obsahuje názor, že je třeba tento režim ukončit a zde je dat datum 1. ledna 2014, kdy tento režim by měl být ukončen. To znamená, že EPA musí být ratifikován, země se musí vrátit k GSP. Nejvíce se toto bude týkat Botswany a Nabíbie. Oni nemají GSP, protože tam se obchoduje pouze se zbraněmi a budou ve velké nevýhodě v, v, při přístupu na náš trh. My jsme navštívili Keniu, která také se vyjádřila, že má obavu o ukončení dohodě, eh, dohody k přístupu trhu a eh, říká také Kenya, jestliže nebude vyjednána nová EPA, potom přístup eh, na trh klesne až o 25%, což bude mít velký negativní dopad na hospodářství. Já na jedné straně chápu komisi, že říká, že to bylo prozatímní řešení a jednou musí být ukončeno bez výjimky bychom porušovali pravidla VTO. Jestliže výjimka bude nekonečná, potom také budeme porušovat pravidla VTO. Já se domnívám, že komise má pravdu, když řekne, že potřebuje lhutu. A jde o to, kdy tato lhuta by měla být. Komise navrhuje leden 2014. Já se domnívám, to je poměrně brzy. A když jsem hovořil s partnery z AKT, tak někteří z nich se domnívají, že jsou pod velkým tlakem, aby podepsali eh, co nejdříve nevýhodné EPA. A já tedy navrhuji, abychom stanovili lhutu, ale prodloužili to o dva roky a sice posunuli na 1. leden 2016. Například Kenia může eh, podepsat EPA někdy v létě, ale potom budou volby, kdy se nebude nic dít a potom bude se tvořit vláda a potom musíme vstoupit do jednání a e, potom skoro bude rok 2014 a u Botswany a Namibie tak e, mnozí lidé vědí, že problém není na jejich straně. Oni by mohli podepsat EPA, ale oni mají problém ve vztahu se s Jižní Afrikou a to jim dělá velké potíže při ukončení a uzavření e, této dohody EPA. 2014 je příliš brzo, e, samozřejmě musíme stanovit lhůtu, ale na rok 2016, což navrhuji. Let's go To je šalamonský návrh. Pustíme se tedy do diskuse. Nejprve stínový zpravodaje Jové eh, Christoph Fielner za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Davide. Já, když poslouchám Davida, tak eh, chápu ty jeho obavy, ale mám trochu problém Eh, s přijetím dalšího prodlužování lhuty a vysvětlím proč. Za prvé, víme, že jednání o EPA začaly v roce 2007, což znamená sedm let. To je poměrně dlouhá doba. Některé eh, ty země už uzavřely EPA a Oni je tedy uzavřeli a teď my řekneme, no budeme ještě čekat na ty další. Jaká je pak tedy pobídka pro ty další? Jaký tím vysíláme signál? To je, myslím, trochu problematické. A dále co si myslíme, jak to vlastně dopadne, jaké budou důsledky, když jim dáme další roky navíc, tak v podstatě ta vůle k uzavření EPA bude omezenější. Řekneme, no tak bude to zase eh, takový ten obvyklý eh, postup, anebo můžete využít eh, ten čas nějak pozitivně, ale nevím, jestli těch sedm let, co už to trvalo, já si nejsem úplně jistý, jestli to je dobrý nápad říct, že tedy za dva roky, další dva roky navíc se to vyřeší. Myslím, že je dobré v této souvislosti se zabývat i konkrétními zeměmi. Ty si hovořil o Keni. Vždy, když eh, se diskutuje o obchodě, tak eh, prostě se dojde na to, že v nějaké zemi budou volby eh, ať už je to kolo z Dauha nebo ne. A myslím, že stanovování harmonogramu podle voleb, to už jsme dělali, potom volby přišly, ale stejně se po volbách nic nezměnilo. A to, co si říkal o Botswaně a Namibii, to je taky pravda, ale ten, ty další dva roky, eh, nevím, jestli tomu pomohou, protože ten problém není ani tolik eh, u Botswany a Namibie, ale spíše u jeho Africké republiky. Takže pomohou jim vůbec ty dva roky navíc? My v EPP se na to snažíme dívat i z více právního hlediska já nejsem nějaký eh, právník přes obchodní právo, ale myslím, že tady je otázkou, zda ten stávající režim určitě v pořádku, pokud bychom se na něj podívali z hlediska diskusí na VTO. A pokud bychom ho ještě prodlužovali, mohlo by to vyvolat další problémy. Myslím tedy, že EPP by se spíše držela toho návrhu komise, to znamená neřešit to na VTO a říct si, si že těch sedm let eh, snad eh, mohlo stačit eh, k tomu, aby se s těmi dohodami nějak pokročilo. Řešení totiž není nařízení o přístupu na trh, ale řešením musí být EPA next, uh, uh, is Nicola Rinaldi. Dalším stínovým zpravodajem je Nicola Rinaldi z ALDE. Thank you, thank you, President. I, um... Děkuji, pane předsedo. Já vycházím uh, z, ze stanoviska, které je spíše pro návrh komise a lhutu navrženou komisí, a to z mnoha důvodů, které asi nemusíme opakovat. Dohody o hospodářském partnerství EPA nezačaly v roce 2007. Oni, tam už se vlastně s nimi začalo v roce 2001. A samozřejmě je to zase pořád další a další čas navíc. Zároveň mě také zaujala diskuse na výboru pro rozvoj, kde jsem náhradník a tam oni vůbec žádnou lhutu nechtějí. Vůbec žádnou úpravu, žádnou regulaci. Dokonce i lidé z mé vlastní e, frakce. A to z rozvojových důvodů, abych tak řekl. To, co říkal Christopher, je zcela správné ale mohu souhlasit i s tím více šalamounským přístupem zpravodaje. Samozřejmě žádná ideální situace není. A opravdu je tady to zásadní volba. Musíme přehlédnout eh, k výhodám i nevýhodám každého řešení. A když přihlédneme k těm jednotlivým aspektům, tak pokud budeme čekat další dva roky a pak třeba uh, dospějeme k nějaké dohodě, tak eh, myslím, že asi to nebude uh, konec příběhu, konec EPA. To, že pořád čekáme a neustále se to prodlužuje, to je také argument pro to, říct, no když ty země potřebují ještě rok, dva navíc, tak to asi nebude žádná katastrofa pro EPA a pro Evropskou unii jako takovou. Ale mám tady dvě otázky, které bych tady chtěl předložit. První otázka pokud nebudeme mít lhůtu, tak budeme mít problém na VTO. Už jsme v takové pozici, že by to mohlo vyvolat problémy na VTO. Pokud to odložíme s nějakou přesně danou lhutou, tak říkáš, Davide, že by to mělo chránit EU před problémy na VTO. Jsi si tím jist? Já vidím, nebo chápu ten argument, ano, prodlužujeme to, ale je to prostě jenom poslední lhuta a pak je konec. To může být argument v Ženevě, ale rád bych toto chtěl ještě upřesnit, pokud můžeš. A za druhé, o jakém objemu obchodu hovoříme? Máš nějaké údaje? EU, respektive země EPA, obvykle se dotýkají poměrně malých eh, objemů obchodu ve srovnání s těmi celkovými objemy. Takže nevím, jestli to zaslouží tolik pozornosti, jakému tomu věnujeme. Děkuji. Další Robert Sturdis, EKR. Já souhlasím s Christofrem. Davide, myslím, že problém je v tom, že když se podíváš na naše EPA, možná se mnou budeš nesouhlasit, ale komise se je snažila v podstatě dotlačit eh, k tomu, aby to uzavřeli a eh, vytvořilo to takový nepříjemný pocit, který tam přetrvává. Vytvořilo to podle mého názoru dlouhodobý problém. Ale pokud si nestavíme lhutu, nebudeme se jí držet, pak prostě nikdy je nepřimějeme k tomu, eh, aby, aby prostě chtěli nějak dál postupovat. Navíc to je nefér vůči těm, kteří už eh, prošli všemi těmi složitými jednáními a uzavřeli dohodu. Nejsem si tedy jist, zda tě budu moci podpořit v tom, že by se lhouta měla prodloužit. A další problém s prodloužením lhouty je, že vycházíš z předpokladu, že budeš znovu zvolen, že budeš zase zpravodajem pro toto téma. Tak další diskuze, Taylor za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Davide, za zprávu. Měli jsme schůzku ve Štrasburku se stínovými zpravodaji a já jsem tam měl pocit, že David měl celkem pochopení pro naše připomínky k tomu, že žijeme v nedokonalém světě a pokud by každá země AKT eh, měla EPA, tak to by byl svět dokonalý. Skutečnost je ale taková, že tento tlak, který se na eh, ty země AKT vyvíjel, prostě byl nepřiměřený k, vzhledem k ekonomické hodnotě, eh, o kterou jde. A ty země prostě třeba se nechtějí ani vydat cestou EPA, anebo nemají proto možnosti, nemají infrastrukturu pro to, aby tu dohodu mohli uzavřít. Ministři zemí AKT v prosinci 2011 jasně řekli, že ty úpravy často vyvolávají ještě větší nerovnováhu a jdou na úkor zemí AKT a proto to odmítali. Pokud jednotlivé země AKT mají pocit, že jsou povinny eh, pod tlakem uzavírat EPA, tak to v podstatě podkopává jakoukoliv myšlenku regionální integrace, což je přitom věc, o níž jsme diskutovali uh, už, už dříve my vlastně tady říkáme, že eh, argumenty Evropské komise ve prospěch regulace jsou opodstatněné, ale není pravda, že EU bude nějak eh, postihována na VTO v případě, že tato úprava nebude přijata. Já se domnívám, že je velice malá šance, že jakákoliv země by zahájila takové řízení. A za druhé, GSP také není eh, vždy alternativou. Hlavní vývozní produkty, jako třeba eh, kakaové boby a podobně, jsou chápány za citlivé výrobky a nespadají do ujednání o GSP. A potom ještě můj předposlední bod. Jsme trochu překvapeni, že tady se hovoří o Haiti, které bylo postiženo eh, katastrofální živelní eh, pohromou před dvěma roky. A teď se tady říká, že Haiti patří mezi země, eh, kterým hrozí vlastně stažení těch mm, všeobecných celních preferencí, když nepodepíšou EPA. David eh, tady navrhuje posunutí eh, uplatnění této úpravy o dva roky. Ale proč si myslíme, že ta situace bude jiná za dva roky? Eh, takže já myslím, že bychom měli možná doporučit spíše úplné zamítnutí takovéto úpravy. Děkuji. Tak když dovolíte, já bych tady měl komentář. Myslím si, že Haiti vždycky těžilo z tohoto schématu. A na závěr diskuse ještě Bert Lange. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Musíme si přiznat, že jednání o EPA nejenom ztroskotaly v mnoha oblastech, protože mnoho partnerských zemích se tak říkajíc nepodvolili, ale nejenom kvůli tomu, ale souvisí to také s tím, že komise nevedla jednání zrovna partnerským způsobem. Myslím si, že pak je absolutně nesprávně, pane Fjellnere, využívat EPU jako nátlakových, eh, nátlakový nástroj. Buď toto podepíšete, anebo nic. Jestliže to myslíme vážně s partnerským nástrojem, pak musíme také partnersky vyjednávat a dospět k partnerskému výsledku. Když si nyní, se, na ní, se nyní podívám na v, diskusi o EPA na jižní, v Jižní Africe, tak vím, že tam jsou trošku problémy s celními tarify, ale především jsou tam problémy, jakým způsobem komise se zeměmi již Jižní Afriky vyjednávala. A proto se bráním tomu, abychom si vynutili tímto způsobem EPA protože EPA má mít vlastně úplně jiný smysl účel. A proto si myslím, že je spravedlivé, když David říká, ano, dáme jim dva roky navíc, ale nelze umožnit na základě určitých ustanovení neustálý a trvalý přístup k trhu. Tak do, dovolte, abych také vstoupil do diskuse, protože jsem předsedal delegaci pro vztahy s Keňou a Zambií a Velice mě zajímaly obchodní, jednostranné obchodní preference. Můj osobní názor je takový, že ta současná situace nemůže pokračovat. Nejen proto, že je neslučitelná s VTO, ale je to situace nespravedlivá vůči zemím, které netěžily z obchodních preferencí, protože nepatří mezi země AKT třeba země v Latinské Americe nebo země v našem sousedství, země v Ázii, které třeba jsou na tom s rozvojem stejně, tak nemohou eh, vlastně těžit z těchto velkorysých obchodních preferencí. Takže nejenom, že je tady otázka eh, vlastně, zda to je vůbec legitimní, ale je to otázka i spravedlnosti, spravedlivého přístupu EU eh, vůči zemím, abychom, aby tedy EU zacházela se všemi zeměmi stejně. O to tady je. A proto si myslím, že ta současná situace by neměla pokračovat. Musíme ji ukončit Jestli to bude za rok nebo za dva, to nechám na rozhodnutí tohoto výboru. Ale já rozhodně podpořím návrh komise, eh, pokud jde o ten klíčový cíl, eh, říci jasně, že situace nemůže takto pokračovat. Nyní dám ještě tedy slovo komisi Sandra Galina. Děkuji, dobré odpoledne vám všem. Já se soustředím na pozměňovací návrh 1 a 3. Pokusím se být stručná. Eh, chci říci, že ta zpráva a diskuse odrážejí ten zájem a to je vždy velice povzbudivé, když pracujete na něčem, co je zajímavé pro Evropský parlament. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo jedna, eh, s veškerou úctou plně nesouhlasíme, protože eh, pokud jde o to eh, společné vnímání aktů přenesených pravomocích, myslím si, že ta ujednání EPA tak jak byla navržena v nařízení Omnibus, tady platí. Takže já možná bych k tomu ještě dodala, že ty vztahy mezi Evropským parlamentem a komisí týkající se aktů přenesené pravomoci podléhají společnému vnímání a také rámcové dohodě a nevidíme tady žádnou potřebu nějak ad hoc toto doplňovat. Co se týče pozměňovacího návrhu 3, já možná se na to dívám i z takového odborného hlediska a chtěla bych se tedy zmínit o pár věcech, které tady byly řečeny a které nejsou úplně přesné. Třeba květiny, když eh, se dovážejí do Evropy, tak tam je maximálně 7% clo, rozhodně ne 23%. Pokud jde o Botswanu a Namíbii a jeho Africkou republiku, je jasné, že Botswana a Namíbie eh, závisí na Eh, řekněme, dočasném používání něčeho, co už není úplně právně stabilní, kdežto jeho Africká republika má plně chráněné eh, preference. A když tedy hovoříme o tomto regionu, musíme si dávat vždy pozor na to, kdo je kdo. Ten problém, jak říkal pan poslanec Fielner, není možná v Evropě nebo v Botswaně a Namibii, ale možná někde dál. Pokud jde o tu velice dobrou otázkou poslance Rinaldiho, zda můžeme chránit eh, zájmy EU, nebo přesně řečeno zájmy AKT, protože je to i v jejich zájmu, tak k tomu bych řekla, vzhledem k tomu, že jsem strávila 12 let v Ženevě, tak tam není tedy žádná výjimka, takže můžete si k tomu vlastně přistupovat, jak chcete. Pokud to jde o Haiti, tady bychom mohli diskutovat o tom, které se týka, o tom co se týká spravedlnosti. Eh, máte stejnou situaci, zákon s vámi zachází stejně, nedíváme se na barvu vašich očí, barvu vašich vlasů. A Haiti tedy bylo ve stejné situaci. Ale možná bych k tomu řekla, že eh, Haiti patří mezi ty nejméně rozvinuté země. Ale pak tady jsou i jiné eh, země, které patří mezi nejméně rozvinuté. A co s nimi? A nyní se podívám na pozměňovací návrh 3 v eh, prostřednictvím toho vysvětlujícího prohlášení, které je připojeno k návrhu zprávy. Je to velice zajímavé eh, prohlášení, řekla bych, že to je velice kvalitní popis eh, tohoto přemostěvacího řešení. Už nyní jsme museli změnit ten počet zemí, které neratifikovaly, je jich 17, ne 18 a jsme si jisti, že tento počet eh, bude ještě v dalších dvou letech klesat a bude směřovat k nule. K tomu vysvětlujícímu prohlášení. Viděla jsem tady eh, slovo tlak a i to tady zaznělo v diskusi. Myslím, že to, co tady máme před sebou, je spíše taková eh, okamžitá situace a já bych to nechtěla skutečně zaměňovat. Bylo by velice složité přesvědčit mého komisaře k tomu, že bychom měli eh, při eh, vyjednávání se pokusit o si gambit v tom, bysmu, v tom smyslu, že řekneme, máme tady teď návrh pro parlament a radu změnit eh, určitý právní předpis tak, abychom v jednání vyvinuli tlak. To není úplně správné. Smyslem tohoto Eh, právního předpisu je, abychom to zařadili do eh, správného právního rámce, který bude předvídatelný, samozřejmě se všemi dopady, které to sebou nese. Řekla bych, že eh, v tom dalším odstavci se hovoří o jednostranně krátké lhůtě. O tom bychom samozřejmě mohli diskutovat. protože eh, v diskusi vždy dospějeme k tomu, co je správná volba, pokud existuje nějaká správná volba, jak říkal pan poslanec Rinaldi. Eh, my tady ani před sebou nemáme v podstatě tu lůtu, protože ta lhuta jakoby už uplynula v roce 2007. Když se stručně podíváme na celou historii EPA, tak ty dohody, eh, ta dohoda byla v roce 2009 se zeměmi AKT. Oni měli zájem o EPA, říkali 40 let partnerství, kdy jste nám dávali jednostranné preference. Ne, my chceme skutečné partnerství, opravdické partnerství. V roce 2000 byla uzavřena dohoda z Kotonu. A je to zajímavé, protože všichni hovoří teď o VTO. Ale já myslím, že to není ten správný pohled na to, co si zvolili partneři AKT. Oni si v roce 1999 2000 bez jakéhokoliv nátlaku eh, zvolili jiné partnerství. V roce 2000 byla dohoda z Kotonu. Já jsem byla osobně přítomna v Dauha, když se vlastně dojednala ta slavná výjimka, včetně banánů, takže celý ten příběh znám. A tato lhuta roku 2007 to byla lhuta, které jsme dosáhli mimo jiné díky tlaku kolegů eh, AKT. A opravdu byl zájem na té lhutě 2007 a bylo to tedy něco, co se ne, s výjimkou Filipín, Kostariky a můžu i citovat eh, jména skutečných lidí, kteří mají nějaký názor na tu lhutu z roku 2007. Je možná pravda, že tady existuje určitá solidarita mezi eh, rozvojovými zeměmi, to nepopírám. Ale ten rok 2007 eh, není tedy, nemůžeme říct, že by to nebyl rok, který neznají ty, kteří nepatří mezi země AKT. V roce 2008 už jsme vlastně tu lhutu překročili. Já jsem byla tehdy v Ženevě, pak jsme měli eh, pocit, že to trošku upadá, protože se řešily další věci, ale v roce 2008 už tady na nás byly otázky. A eh, dovedete si domyslet, eh, jak jsme na tom teď tedy s časem, když se hovoří o roce 2014. Opravdu od mého komisaře to Eh, vyžaduje velké ústupky přistoupit vůbec tady na tuto eh, lůtu na její další prodloužení do roku 2014. A myslím, že i kdybychom to měli prodloužit o jeden další rok, tak myslím, že ten politický signál, který bychom takto vyslali, tím, že to prodloužíme třeba ještě o jeden rok, tak mám pocit, že to prostě nebude nějak politicky konzistentní, protože pak by to vypadalo, že v závislosti na tom, s jakou rozvojovou zemí jednáme, tak s ní budeme zacházet jinak. Pokud jste nějaká země, dáme vám EPA, Eh, to znamená tedy uspořádání třeba bez celní, i když nepatříte mezi nejchudší země. Není žádná FTA, která by měla takovéto, takovouto povahu. To znamená, byla by to určitá asymetrie. Asymetrie může být užitečná pro AKT, ale zase by to třeba spochybňovali někteří naši menší partneři ve Střední Americe protože oni něco takového nedostali. Nedostali ani kumulaci, protože ta plná kumulace, což je velice eh, cená hračka, taková limuzína, to souvisí pouze s EPA. Potom tady máme ještě další dva parametry, to je pokrytí výrobku a podmínky. I tady jsme měli jiné zacházení se zeměmi AKT a to nějakou dobu, protože není nikdy eh, možné, aby tady bylo dočasné použití. Předseda žádá o ukončení příspěvku. Ano, to je skutečně důležité téma pro nás, takže já bych se chtěla zaměřit na ten eh, aspekt samé podstaty jednání. Tady v tom vysvětlujícím prohlášení eh, se říká, ať jsou tyto otázky vyřešeny nebo ne. To není v zájmu EU nějak uzavírat dohody, které nejsou uspokojivé pro partnery. K tomu nikdy nedojde. Takže nakonec tyto dva roky mohou být užitečné, nejsou úplně nezbytné a mohu to potvrdit pro všechny jednotlivé regiony pokud to prodloužíme o další rok, tak vlastně podkopáváte eh, toto, toto opatření, kde prostě politické elity v, té, v těch daných zemích si vybudovaly eh, vlastně určité postavení ve vládě a z tuzemského hlediska potřebují podporu a nemůžeme je podkopávat tím, že budeme vyvíjet tlak tím, že budeme eh, zase říkat, že to ještě prodloužíme. Je třeba vnímat i jejich domácí národní situaci eh, u těch partnerů AKT. To se týká především Afriky. Not living up to fairness within the ACP. Eh. Myslím, že také bychom nepřispěli k, k, k spravedlivým podmínkám, spravedlivé situaci mezi státy AKT, to, to zmínil pan Sturdy, mezi těmi, kdo podepsali a kdo nepodepsali, těch, kdo se snažili a těch, kdo ne. Ale dávám uvedu jeden příběh. Velmi stručně dvou zemí, které eh, patří do stejného světa AKP, AKT. Eh, jedna ze zemí se rozhodla nepřipojit se k EPA z roku 2007, protože velmi upřímně prostě uvedla, že v tuto chvíli nemůže dostat těmto závazkům. Eh, druhá země hned vedle se do toho pustila tím, že jednoduše podepsala, ale ratifikace stále ještě nedoběhla tyto dvě země 1. ledna 2014, potom bylo odloženo, by byly ve zvrácené situaci. Mám a hovořím o Gabonu a, Gabonu a Kamerunu. Kamerun by měl k dispozici další rok preferenčního zacházení, aniž by učinil cokoliv jinak než Gabon, krom toho, že tedy parafovali a podepsali dohodu. Zatímco Gabon, který v roce 2007 eh, nepřistoupil na EPA, eh, e dnes platí cla a platil by v roce 2014 eh, cla podle doložky o nejlepším zacházení, protože je velmi pravděpodobné, že to bude platit hm, od 1. ledna 2014. Takže, jak vidíte, naše kroky nejsou neutrální, dokonce i odklad o pouhý jeden rok by vytvořil rozdílné zacházení, které z politického hlediska je velmi signifikantní. Vytvořilo by to nerovné, nespravedlivé podmínky a nespokojenost. Eh, děkuji ještě na závěr David Martin, náš zpravodaj. Eh, Keith Taylor řekl, že má dojem, že se nestavím proti eh, otevřenému otevřenému eh, pokračování těchto vyjednávání, tedy eh, jaksi s otevřeným termínem. Eh, řekl to po naší diskuzi z odpoledne a nemýlil se, možná se stále nemýlí. Myslím, že je užitečné, že komise začala tím, že tady jde o, jaksi, o nedobrou dynamiku, ale na závěr komise uvedla, že vytváříme nepřiměřený tlak na země AKT v souvislosti s dohodou a mě toto připadá znepokojivé, upřímně řečeno. Já, já eh, s okolností věřím na EPA. Byl jsem zpravodajem u Karibiku a Pacifiku eh, u dvou úspěšných dohod EPA, eh, ale říkat, že tedy tady neferové zacházení vůči zemi, které podepsali EPA e a těmi, které nepodepsali. Já si myslím, že ty země, které to podepsali, si myslí, že pro ně ta dohoda je dobrá. Pokud pokud ovšem bychom nyní říkali, že eh, země podepisují dohody, eh, protože na ně vyvíjen tlak, tak tím by se ta situace ovšem úplně měnila. Eh, a důvody pro naše rozhodování tím širným směrem. Ty země, které, které nepodepsaly EPO, já to beru prostě tak, že tyto země se domnívají, že je v jejich hospodářské zájmu takto postupovat. Možná se není, možná se milím. Dále otázka slučitelnosti s VTO, což je rozhod, eh, razantnější argument, eh, který kromě, pro mě nakonec byl rozhodný. A co, co je tak magického na tom termínu 1. ledna 2014? Odkud to komise vzala? Proč ne zrovna třeba 1. ledna 2013 nebo 1. ledna 2012? Eh, a jak se to liší od 1. ledna 2016? Volba data, myslím, nemá žádný pádný podklad nebo jasný podklad, krom toho, že komise chce vyvíjet tlak na země eh, EPA, či potenciální země eh, EPA, aby s tím postoupili dále a podepsali. Já bych rád dal čas africkým zemím, které zatím se necítily v pozici podepsat EPA, aby tak mohly učinit. Pokud by tak nemohly učinit do Eh, do roku 2016, pak budou muset, pak budou muset čelit dopadům alternativního hospodářského režimu, kterým bude k dispozici. Ale neměli bychom trvat na tom, aby tyto země eh, uspěchaně dokončily jednání, až bude přijato nařízení. Ty země budou vědět přesně, kolik měsíců mají na vyjednání dohody EPA. Ale myslím si, že toto nařízení eh, bude přijato nejdříve v říjnu takže pak tyto země budou vědět, že mají rok na to, aby, aby splnili příslušné kroky. Dále nechci být pontičkář, ale eh, zareaguji, pokud je o dostatečné informace o dohodách EPA. Eh, já vím, ovšem někdo mě formálně neinformoval eh, z komise, že Zimbabwe podepsal dohodu EPA. Takže já mám informace, že podepsalo 18 zemí. A toho se týká postoj parlamentu, protože žádná z ostatních institucí se neobtěžovala nás informovat o tom, že ten počet je 17 ve skutečnosti. E, děkuji mnohokrát, kolegové, za tuto vynikající diskusi. Harmonogram vypadá takto. Lhuta pro poznací návrhy 8. května, přijetí ve výboru 20. června, přijetí plénem pravděpodobně v září. Bod 23. Delegace do východní Afriky. Návštěva, o které jsme se už zmiňovali, není třeba to procházet, máte informace ve svých složkách. Jediná věc, kterou bych mohl říci, abych schrnul eh, výsledek této cesty, je, že ta návštěva byla velmi užitečná. I někdo eh, z, če- eh, z šéfu delegací má něco k tomu? Ne, takže bod 24 oficiálně podporované eh, vývozní úvěry. Jde o zprávu, tedy státem podporované vývozní úvěry, pardon, jde o eh, zprávu o provádění. Eh, bylo to přijato v loňském roce. Naším zpravodajem je Janik Žado, který byl zpravodajem již pro tu legislativní záležitost. Já mu tedy tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že je dobrou zprávou, že byla naplánovaná tato rozprava, protože eh, skutečně od té doby, co má eh, parlament spolurozhodování ve věcech obchodu, je důležité, abychom eh, monitorovali také provádění nařízení a směrnic, která vyjednáváme a přijímáme. Mohu s potěšením říci, že zde v sále máme jednak zástupce komise a také zástupce sekretariátu rady. To znamená ty, kdo, konkrétně ty, kdo se účastní činnosti skupiny pro eh, vývozní, vývozní úvěry. Jsem velice rád, že se mohou účastnit této naší dnešní rozpravy. Eh, tato rozprava je velmi aktuální, eh, protože provádění tohoto nařízení znamená, že členské státy musí nyní předložit zprávu v rámci požadavku na vykazování informací které jsme stanovili. A je zajímavé zhodnotit si stav diskuse v radě a vyhodnotit tedy dosávání poznatky o této věci. Pokud se vzpomenete na rozpravu, kterou jsme vedli zde ve výboru, řekli jsme, že je velmi důležité, aby komise ve, ve vztazích s našimi obchodními, part, s obchodními partnery nastolovala téma rovných hracích podmínek Eh, u eh, agentur pro vývozní úvěry nebo v působení těchto agentur. Eh, to téma jsme o několik týdnů odložili, protože komise vyjela do Číny, aby zde jednala s našimi partnery, vyjednala tady memorandum porozumění, respektive vzniklo memorandum porozumění mezi EU a Čínou. Vstupovala do toho také OCDE. Možná se také vzpomenete, že v lednu Pan předseda poslal eh, dopis eh, dánskému předsednictví jménem našeho výboru v této věci, protože již nyní konstatujeme určité eh, problémy v provádění toho, co bylo vyjednáno a přijato tohoto nařízení. Takže které věci zdá se působí problém? V rámci rady a bude vysle- zajímavé vyslechnout si stanovisko rady. Zdá se působí problém to, eh, nebo ta myšlenka, že agentury pro vývozní úvěry jsou vlastně eh, aktérem v rámci eh, mezinárodního obchodu a platí pro ně stejné povinnosti jako u společné obchodní politiky a tyto agentury tedy by měly postupovat podle článku 21 smlouvy. V tom, co jsme přijali a vyjednali s maďarským předsednictvím eh, v úvodním ustanovení. Eh, je, to nastaveno tak, že činnost agentur pro vývozní úvěry by měla odpovídat obecným eh, pravidlům Unie v oblasti vnějších vztahů, to znamená demokracie, lidská práva, konsistentní působení ve prospěch rozvoje. To znamená implicitně vlastně tam nastaveno, že Eh, výkaz, výkaznictví eh, musí eh, odpovídat článku 21 smlouvy. Bohužel, když se podíváme na první návrh, který jsme obdrželi od Britů, nebo zase zacházet do podrobností, ale tady to mám, jsou tam některé specifické britské aspekty, ale pokud je o ten aspekt výkaznictví, který pro nás je klíčový, tak tady máme vlastně absolutní prázdnotu, což nás velmi znepokojuje, protože během jednání s předsednictvím a s radou jsme řekli, že je klíčové, aby eh, vzhledem k tomu, že eh, agentury pro vývozní eh, vývozní úvěry spaly do veřejné sféry, protože jde o veřejné prostředky, musí tedy se podrobit stanoveným cílům Unie. A nyní v této klíčové době, kdy členské státy mají předložit první zprávy První výkazy. Víme, že si to bude žádat jeden, dva, tři roky, než, než skutečně v praxi se projeví výsledky toho, co bylo vyjednáno, ale eh, alespoň v tom prvním roce by měla být prokázána vůle, dobrá vůle eh, v oblasti reportingu, podrobit se povinnostem vyplývajícím eh, ze smlouvy a cílům stanoveným ve smlouvě. Děkuji. Jistě není třeba vyzdvihovat význam tohoto Následná monitoringu. Zahajuji diskuzi. Zdá se, že nejsou žádné žádosti o slovo, takže dejme slovo rovnou komisi. Paolo Garsaty. Děkuji, pane předseda. Hodnocení zpravodaje je velmi negativní, že? Eh, ano, ano, to já myslím, že vždy velmi konstruktivní, říká zpravodaj. Já jsem vždy velmi konstruktivní. Nejde o hodnocení, upřímně řečeno, že zatím ještě nemáme k dispozici eh, ty zprávy. Zaprvé eh, bych rád poděkoval zpravodaji nejenom eh, za práci v rámci přijetí toho návrhu, ale také za konstruktivní postoj například vůči praktickým aspektům toho, kde mají být mm, informace vykazovány a tak dále. Dohodli jsme se na určité časové ose, kdy do července členské státy budou muset předložit první výroční zprávu za rok 2011. Poté v říjnu komise bude muset vydat eh, výroční přehled pro Evropský parlament na základě těchto informací, eh, včetně hodnocení eh, souladu, plně souladu ze strany agentu pro vývozní úvěry. Jako vždy bude muset komise zajistit, aby bylo dbát na to, aby bylo řádně prováděno evropské právo. O tom tady vám podáme zprávu tak, jak je to stanoveno. Nyní pokud jde o obsah toho, o čem budou muset členské státy vykazovat informace a o čem budou muset podat zprávu komise, třetí část přílohy číslo jedna jasně uvádí, jaký typ údajů budou muset vykazovat členské státy v souhlase s jejich vnitrostátním daňovým rámcem, jde o e, aktiva, závazky e, a tak dále. Komise, tak aby mohla strukturovat e, práce členských států, poskytne v radě určitý kontrolní seznam otázek, což je nástroj pro usnadnění tohoto reportingu, tak, abychom měli jistotu, že budeme mít k dispozici veškeré potřebné informace pro sestavení toho eh, výročního přehledu. V plné transparentnosti byl tento kontrolní seznam eh, projednán eh, se zpravodajem Evropského parlamentu, nebo se s Evropským parlamentem a se zpravodajem. A my předpokládáme, že členské státy projeví dobrou vůli a že budeme moci vypracovat ten jednoletý přehled, který bude uspokojivý pro vaši instituci a že tedy proběhneme, eh, provedeme pardon, hodnocení souladu eh, v souvislosti s touto oblastí. Pokud eh, bychom shledali, že nemáme dostatečné informace pro realizaci takového hodnocení, pak to budeme muset prostě vzít na vědomí, zaznamenat a následně situaci řešit. Ale pokud zatím můžeme soudit z jednání v radě, Ehm, věřím, že bude možné to hodnocení provést. Možná, jak říkal zpravodaj, nepovede se to na poprvé, na poprvé se to často nepovede, je to pro nás všechny zcela nová věc, ale jsem si jist, že se dobereme společného porozumění, pokud jde o vykazování údajů. Eh, uzavřel bych asi tak, že zatím ještě eh, předčasné vyvozovat nějaké závěry. Nedostali jsme zatím eh, příslušné zprávy od členských států, že vraťme se k tomu v jiné rozpravě ještě letos. Spravodaj také zmínil novinku v oblasti vývozních úvěrů, a totiž, že mezi USA a Čínou nedávno kde paní místo předsedkyně komise eh, navštívila prezidenta Obamu v USA. Eh, vzniklo společné prohlášení, že proběhne iniciativa pro vyjednání mezinárodních eh, směrnic pro vývozní úvěry s tím, že by to mělo být dohodnuto do roku 2014. Uvidíme, co z toho vzejde. My jsme navštívili Čínu a musím říct, že od čínské strany jsme se toho mnoho nedozvěděli, mnoho jsme toho ní nezískali. Eh, Číňané jsou velmi obezřetní, pokud jde o tyto diskuse s USA. Doufáme, že se dozvíme více po schůzce, která má proběhnout začátkem května. Eh, Je to jednání mezi USA a Čínou, aby se lépe vyjasnil časový rámec pro tato jednání. Ale to bude velice důležité eh, v hospodářském aspektu, protože to bude poprvé, kdy budeme moci jednat o vývozních úvěrech s, Čína, s Číňany Číňany, pardon. A samozřejmě otázky jako ta, která se nás zde v souvislosti s reportingem a s environmentálními eh, značkami. To tedy budeme moci pro nás činou, bude třeba dosáhnout vyváženého řešení. Pokud je o klíčový význam těchto principů a hospodářský význam toho, že je třeba dostat Čínu k jednacímu stolu u dohody o vývozních úvěrech, což by jistě bylo zajímavé pro Evropskou unii. Děkuji, pane předsedo. Rada také žádá o slovo a radu si také vyslechneme a je to Andreas Štup za sekretariat rady. Děkuji. Nebyla to žádost o slovo, byl jsem spíše požádán, zdali Eh, mohu také říci, zdali může být před, eh, předseda pracovní skupiny pro vývozní úvěry. Ano, chci říci, že tato věc je úplně nová eh, i pro členské státy. Já osobně jsem optimističtější než pan Žado, ale stejně jako komise si i my myslíme, že musíme ještě výsledků vyčkat. Takže okamžik příslušný přijde. Ano, a nyní Janik Žado na závěr. Já chci poděkovat eh, zástupcům komise a sekretariátu rady. Myslím, že je důležité, abychom diskutovali o provádění toho, o čem dnes jednáme a abychom mohli eh, podrobněji monitorovat eh, situaci ohledně dohod, které uzavíráme, protože je zjevné, že i na tomto výboru se ještě učíme, jak funguje to spolurozhodování a je velice důležité, když už něco se dohodne, aby to mělo také nějaký dopad v praxi. Takže děkuji mnohokrát a děkuji kolegům z Rady a komise za to, že přišli. Thank you. Final. Děkuji vám a na závěr akta, což je bod 25 na pořadu jednání. Jedná se o mezinárodní dohodu, to znamená, že se jedná o udělení souhlasu. Spravodajem je pan Martin, my jsme hlavní výbor a již jsme vedli výměnu názorů a nyní máme e, návrh doporučení ze strany zpravodaje a tady se navrhuje, aby Evropský parlament nedal souhlas k uzavření dohody akta. Než dám slovo zpravodaji, tak bych vám chtěl říci, protože se k tomuto tématu vyjadřuje celá řada výborů a oni nás požádali, abychom vyčkali jejich stanovisek a proto posuneme náš harmonogram a hlasování se bude konat v průběhu červnového zasedání na místo v květnu. To je posunon jeden měsíc. Harmonogram bude následující dnes. Budeme projednávat návrh zprávy a v červnu budeme hlasovat. A nyní přejdeme k diskusi o návrhu doporučení a vyslechneme si pana zpravodaje, který má tímto slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. My již jsme o tomto tématu několikrát diskutovali, tedy nebudu zacházet do detailu, ale po celé řadě konzultací jsem se rozhodl doporučit výboru, abychom nedali souhlas. Já však se nedomnívám, že by Evropská unie neměla chránit své duševné vlastnictví. Já jsem také několikrát řekl, že Evropa nemá příliš mnoho surovin, také nikdo nechceme dumping ekonomiky a právě proto musíme sázet na inovaci a také tvořivost a právě proto toto také musíme chránit v globálním světě. Zdali si myslím, že akta toto dosáhne, pak já se toto nedomnívám. A e, také s akta souvisí s mnoha problémy. Jeden problém souvisí s tím, že mícháme všechno dohromady. Je chyba, že ve stejné smlouvě se hovoří jak o materiálních, tak i o duševních stacích. Já jsem si také vyslechl komisaře, který řekl, že toto také všechno není kompatibilní. A možná, že tato smlouva opravdu je, obsahuje různé činnosti a my s nimi nemůžeme zacházet identicky. Problém akta souvisí s tím, že je zde někde vágní znění, například definice komerčního účelu takže tady není úplně jasně řečeno, co to znamená komerční zneužívání. Akta také nehovoří o tom, že by to souviselo s nějakou judikaturou. Tady se hovoří pouze o komerčním účelu. Takže když si stáhnu film tak eh, potom to není vždy za účelem komerčního, komerčním. Jedně tehdy, když bych to dal panu Žadovi a ten by to dal potom dalším přátelům, je toto komerční účel, anebo vlastně tady také můžeme kriminalizovat lidi. Takže potom najednou se dostaneme úplně do, na jinou úroveň. Potom mám další obavu a ta se týká týká také poskytovatelů internetových služeb a že by měli fungovat jako internetová policie, to se také nedá akceptovat. Tady také nebyly předloženy žádné protiargumenty a já si myslím, že nemůžeme nutit poskytovatele internetových služeb nutit, aby prováděli takovýto monitoring. A také je velice těžké, aby když si lidé stáhnou pár stránek, aby, byli se, aby se okamžitě ocitli před soudem. Já již jsem o těchto aspektech mnohokrát hovořil a potom mám také ještě obavy, Eh, z toho, že je jasné, že tady máme jistou koalici a je velice těžké přinutit Číňany, Rusy a Indy, aby takovouto dohodu eh, podepsali. Ale já si myslím, že když, budeme, když takovouto smlouvu podepíšeme, pak získáme tyto partnery ještě eh, více stěží my bychom ne, se neprosadili s touto dohodou ani za tři roky. Já se domnívám, že budeme úspěšní a e, získáme smlouvu globální, jestliže nebudeme proti nikomu postupovat, nemůžeme protože celá řada zemí se domnívá, že akta je útok na ně. Já ne odmítám eh, ochranu duševního vlastnictví, ale odmítám akta. Já se domnívám, že bychom měli aktualizovat právo v EU v oblasti duševního vlastnictví a také musíme se postarat o mezinárodní prosazování ochrany duševního vlastnictví. Děkuji. Eh, děkuji a nyní stínový zpravodajové první Kristofa eh, Fjellner. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji Davidovi za prezentaci. Mně úplně se debata o akta v tomto parlamentu nezdá, a to z různých důvodů. Především proto, že tato diskuse se vede tak, že akta je problém a že když trošku ustoupíme, tak já se domnívám, že pirátství je především problém a jde především o to, jak chránit nejlepším způsobem duševní vlastnictví. A vlastně myšlenka za tuto smlouvou se dostává do pozadí a to je smutné. To je to, jak budeme chránit zaměstnanost v Evropě. Tím, že budeme respektovat par, pa, patenty, jak budeme také eh, bránit eh, vstupu padělaného zboží. A já si myslím, že zabití akta nám v tomto boji nepomůže. Někteří z nás sledovali jednání například o volném obchodě s Indií a vedli jsme také dialog s Čínou. Já jsem si jist, že naše snahy aby oni více respektovali duševní vlastnictví, aby schválili příslušní, přísnější úpravy v této oblasti, eh, to eh, se neusnadní, jestliže my budeme mít smlouvu založenou na AKI a potom řekneme, že v mezinárodním eh, kontextu to nechceme. Já si myslím, že takto je těžké postupovat. Já tady také slyším celou řadu různých alternativ. Mohli jsme postupovat jinak, mohli jsme akta postavit jinak a já se domnívám, že to je upřímná cesta. To jsou tady také možná další alternativy. Podíváte-li se však na tyto varianty, tak zjistíte, že to skutečné varianty nejsou. Říci, dělat to prostřednictvím VTO či multilaterální bilaterálně. O to jsme se mnohokrát snažili a zatím jsme neuspěli. Zatím jsem neslyšel žádné závažné argumenty. Také určitě SAD e si nemyslí, že dohoda VTO s Čínou a s Indií by k něčemu byla. A toto také akta nepokrývají celý svět, ale pokrývá to 50% e, celého světa. A kdyby Kyoto protokol by pokrýval 50% veškerých emisí, tak bych byl šťastný. Nyní jsme u 26%. A také akta se nevztahuje na velké e, firmy provádějí pirátství a stejně tak je to u kjótského protokolu. Ale já si myslím, že ti, kteří Eh, se tady k tomu staví vágně, tak nemohou akceptovat celou řadu smluv. A není. Já si myslím, že se můžeme sejít někde uprostřed cesty. My jsme si vyslechli mnoho lidí a mnoho lidí eh, se tady šíří různé pověsti a ale jsou tady věci, které, když já to čtu řádně a podrobně, tak opravdu musím říci, že určité věci se mi nelíbí. Někde máme vágní text a tady si říkám opravdu, je to to, je tady zamýšleno, co se tady píše a tady opravdu já mám problémy se smlouvou akta. Když jsme o tom diskutovali v rámci EPP, tak jsou tady dva body, které které je třeba řešit. Vy jste se o nich také zmínil. První je otázka komerčního účelu. Jak se to definuje? a jak budeme definovat také příslušné dopady ve vztahu KAKI. Potom se týká, tak toto týká článku 27. Za jakých předpokladů mají internetoví poskytovatelé eh, informovat o uživatelích a do jaké míry jsou porušována ze strany uživatelů práva. A jak by někdo také mimo EU mohl požádat o konání před soudem, ale my víme, že když zamítneme akta, tak to nepovede k cíli. My bychom se spíše měli to napravit. A potom by člověk mohl říci, že Evropský parlament může zlepšit znění akta, ale my nemůžeme navrhnout nařízení, které by stanovilo implementaci a tak dále, kde by se například stanovilo, co je komerční účel v Evropě, ale my to udělat nemůžeme. Já si myslím, že upřímné by bylo, poslat ten míč k těm, kteří to vyjednali a kteří nám předložili tento text a jednoduše jim říci, nám se nelíbí ABC a potom oni řeknou, že o tom nemohou vyjednávat a že to nedokáží vylepšit. Ale to už jsem také mnohokrát slyšel. Často nám byly předloženy dokumenty, kde nám řekli, řekněte ano nebo ne, ale já se domnívám, že když budou chtít, tak dokáží tento text vylepšit. A my bychom opravdu se měli eh, chovat konkrétně komise a členské státy eh, mohou říci, my to nemůžeme schválit, jestliže nebude vytvořena právní jistota v určitých oblastech. A uvidíme, co se potom stane. Jestliže se to nenapraví, tak eh, uvidíme, jak to půjde dál, ale nemůžeme jednoduše všechno zabít v současné době. Děkuji další stínový zpravodaj, pan Rinaldi za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden naše skupina ve čtvrtek večer eh, ve Štrasburku opět pořádala velkou diskusi o akta byli jsme velice znepokojeni tou dohodou eh, v souvislosti s potřebou bojovat eh, s paděláním a také jsme hodně o tom hovořili eh, z hlediska jednoty naší frakce, takže snažili jsme se seznámit navzájem se svými stanovisky. No a nakonec jsme se rozhodli hlasovat proti akta, odmítnout akta a podpořit názor zpravodaje. Naše frakce se na tom shodla. Dnes jsme měli tiskovou konferenci uh, eh, Gii Frhovstata. Byli tam zastoupeni všichni stínoví zpravodajové z ALDE a různých výborů, eh, včetně eh, tedy lidí, kteří původně měli konstruktivní, pozitivní přístup k této dohodě a my jsme v podstatě vyzvali komisi, aby ten návrh nebo tu dohodu stáhla, jinak, že budeme hlasovat proti této dohodě zcela jasně. Nebereme v úvahu tu možnost, že by se dalo eh, znovu projednat ta akta. My chceme, aby komise požádala o nový mandát pro odvětvovou dohodu, tak aby bylo možné bojovat s paděláním pomocí různých nástrojů, které budou vhodnější než akta. Pokud chcete, mohu ještě dále rozvést toto stanovisko naší frakce v obecné diskusi, ale takové je prostě stanovisko, které zaujímáme Děkuji. Děkuji. David Campbell, který nahrazuje pana Kamala, prosím. Děkuji, pane předsedo. K akta bych asi měla začít tím, že nemám nějak zvláštní zájem na filmových scénářích můžu pochopit, proč chceme chránit autorská práva. Nechci, aby moje filmy byly levně eh, prodávány do světa, ale ještě mě nic nezaplatili, takže proto to je nepeněžní zájem. Ale jednoho dne možná ten film mít budu. Možná všichni eh, bychom chtěli Eh, zajistit ochranu proti pirátství, ale ďábel spočívá v detailech, to je takové to hezké anglické vyjádření. A myslím, že to, co se tady děje, je to, že jsme nespokojeni s mnoha detaily dohody akta. Vyvolává to řadu otázek. Já vím, že to je jenom návrh, ale nejprve mě zajímalo, co se stane s akta, když ten text tady odmítneme. Budou jednání pokračovat? nebo to je jenom takové plácnutí do vody. Eh, dále druhá otázka. Když my v EU odmítneme dohodu akta, a američané to podepíšou a australané a další, co jsou na tom seznamu, znamená to, že tady eh, řada našich eh, tvůrčích lidí odpustí Spojené království a další země a usadí se v těch zemích, které podepsaly akta. Možná tomu tak není. Já vím, že to je poměrně globální otázka, ale pokud se jim tam dostane ochrany, nedostane se jim ochrany v EU nebo ve Spojeném království, mohla by to být katastrofa pro naše hospodářství, protože duševní vlastnictví, jak říká David Martin, je kritické pro naše hospodářství a zvláště se to týká Spojeného království. Takže vyvolává to celou řadu otázek. A e, zajímá to i naše e, voliče říkají, ano, potřebujeme lepší ochranu, ale jsme neúplně přesvědčeni o tom, že akta tuto ochranu zajistí. Děkuji. Děkuji. Eh, Amelia Anders, dotře za zelené. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit eh, švédsky. Takže vám dám čas, abyste si mohli všichni nasadit sluchátka. Pokud jde o skupinu zelených, tak my jsme potěšeni, že pan Martin se rozhodl doporučit parlamentu zamítnout tuto dohodu. Od samého počátku bylo jasné, že tady jsou velké problémy s transparentností, pokud jde o způsob, jakým komise k akta přistupovala. My jsme tedy na to zareagovali tak, že jsme prohlásili, že ta jednání proběhla špatně, a že je rozhodně eh, třeba tedy ty problémy související s ochranou eh, duševního vlastnictví eh, řešit a že je také třeba přihlížet budoucím možnostem, pokud jde o svobody občanů, svobodu projevu a budoucnost digitálního trhu. Frakce zelených podpoří zpravodaje, podpoří názor zpravodaje. My se dále domníváme, že je velice zajímavé, že zpravodaj chce hledat nová řešení, eh, pokud jde o ochranu nehmotných práv. Je možné, že dospějeme k různým možným řešením. Musíme si ale klást eh, některé základní otázky týkající se ochrany práv duševního vlastnictví. Je třeba eh, přeskoumat eh, náš postoj, postoj jakožto EU a také náš postoj vůči třetím zemím. Myslíme si především, že pan Martin tady hovoří o trestních sankcích týkající se internetové činnosti nebo porušování práv duševního vlastnictví. Myslím, že je třeba velmi jasně definovat rámec eh, takovéto dohody. Je třeba, aby bylo jasné, jakou ochranu chceme přiznat našim občanům a jaká práva chceme chránit tak, abychom zabránili všem nepředvídaným důsledkům a výkladům takové dohody. Takže děkuji, Davide, za takovýto návrh a za obhajobu tvého postoje. Děkuji. Děkuji. Nyní otevírám diskusi i pro další poslance výboru nebo jiných výborů v případě potřeby. Mám tady hodně žádostí o slovo, takže dám limit každému tři minuty a jako první Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden sociálně demokratická frakce diskutovala o návrhu Davida Martina a mohu vám sdělit, že velkou většinou podporujeme jeho návrh. Sociální demokraté budou hlasovat pro zprávu a tím pádem proti dohodě akta. Tato Toto rozhodnutí pro nás nebylo lehké. My jsme přesně dohodu analyzovali a chci ještě dodat k tomu, co řekl David Martin, se chci zmínit ještě o dvou bodech. Jestliže diskutujeme o dohodě akta, diskutujeme o určitém počtu států a ti, kteří jsou hlavními vyníky piráctví, mezi nimi nejsou. To je jedna kritika a právě proto e, rozdělení na koalici Eh, těch, kteří chtějí a těch, kteří nechtějí. To neprospěje mezinárodní spolupráci, ale jsou také země mezi, kteří nemohou říci ano nebo ne, ale týká se jich dopady z akta. Dnes se zadržují generika v evropských přístavech, protože nej, i když nejsou určeny pro Evropu a pouze jsou zde transportovány. A tyto tendence bychom neměli posilovat takovouto dohodou, my bychom se naopak měli snažit docílit e, mezinárodních dohod, které budou zahrnovat všechny státy. To znamená v této otázce, sice nepřinese akta pokrok, ale zacementuje současný stav. Takže e, přinese akta e, něco nového, anebo přinese nám více problémů. A tady jsem spíše na straně těch více problémů, protože v EU také neumíme správně zacházet s ochranou duševního vlastnictví na internetu. Za prvé je tedy perverzní schválit mezinárodní dohodu a pak teprve na podzim, až komise předloží návrh na ochranu vlastnictví v Evropě, pak se tím budeme zabývat. Nejdříve musíme mít eh, moderní ochranu duševního vlastnictví v EU a pak teprve můžeme o tom uzavřít uzavřít mezinárodní dohodu a já velice doufám, že konečně v září bude předložen návrh, protože my máme zcela zvláštní dopady v EU, protože v Německu se vytvořilo vlastně téměř vydírání, protože mladí lidé, kteří omylem si umy, dali na Facebook fotku, tak jsou potom eh, tlačeni k tomu, aby zaplatili pokutu 100 tisíc euro. A pak nakonec zaplatí pokutu ve výši 10 tisíc euro, ale to je vlastně přesun do soukromé sféry. Takže nejdříve rozumné duševní právo a potom se do toho komuž se může pustit na mezinárodní úrovni. Děkuji. A nyní Pavel Zalevský, IPP. Eh, děkuji bardzo. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci mnohokrát poděkovat zpravodaji, který ukázal, že ochrana autorského práva je velmi důležitá téma a zároveň, zároveň řekl, že dohodu akta by Evropský parlament neměl odsouhlasit. Kolega Fjellner upozornil na celou řadu aspektů, které vyvolávají naše pochybnosti. Myslím si, že tyto aspekty je třeba eh, u té dohody nově vyjednat. Je to důležitý moment eh, v souvislosti s dohodou akta, protože tato dohoda poukázala na problémy širší, než je pouze problematika autorských práv. Ukázalo se totiž, že koncepce autorských práv, tak jak jsme ji eh, vlastně převzali již od eh, již 19. století a z Bernské omluvy, prostě v 21. století tato koncepce již nestačí. Existuje internet, změnila se celá logika výměny ideí, myšlenek, výměny názorů a je třeba uspůsobit legislativu tomuto novému prostředí. Což, myslím, nebylo zohledněno od samého začátku vyjednávání. Já nicméně respektuji přístup Evropské komise. My v souvislosti s Zoru Akta nekritizujeme Evropskou komisi. Původní návrh, který se ocitl na jednacím stole, byl naprosto nepřijatelný a neodpovídal naší legislativě. Komise učinila maximum v jejich silách, tak aby odbourala tyto nejvíce negativní aspekty. Ale v tuto chvíli můžeme říci, že dohoda akta je mrtvá. Komise by měla stáhnout tuto věc z Evropského parlamentu. Myslím, že v tomto stále je evidentní, že nemá smysl se o tom vůbec ještě bavit. Já souhlasím s panem Langem, že komise by měla vypracovat nový návrh, o ochraně autorských práv a měla by rozšířit pojetí takzvaného dovoleného užití. A toto nové pojetí by mělo být zapracováno do evropské legislativy. A teprve poté můžeme skutečně zahájit vyjednávání o autorských právech na internetu. V mezidobí si myslím, že návrh ALDE vytvořit mechanismus na ochranu autorských práv eh, či spíše obchodních značek, že eh, tento návrh tedy bychom mohli uplatnit mezi robí. Můj závěr by tedy byl tento. Eh, akta je věc, kterou bychom měli stáhnout z Evropského parlamentu, měli bychom vypracovat novou koncepci autorských práv, včetně koncepce tzv. dovoleného užití na internetu a teprve poté bychom měli zahájit mezinárodní jednání o této nové koncepci ochrany autorských práv. Děkuji za pozornost. Eh, Předsedu, předseda hovořil bez mikrofonu. Děkuji mnohokrát. Dodržím časový limit. Za prvé, domnívám se, že míra kritiky proti závěru koordinátoru hlasovat proti dohodě akta e, není zcela správná, protože koordinátoři jasně řekli, že nejde o princip falšování e, duševního vlastnictví. Respektive navrhovatel jasně řekl, že o to nejde v jeho stanovisku. Jasně řekl, že panuje dohoda mezi prakticky všemi stranami ohledně platnosti tohoto principu. Nicméně navrhovatel argumentuje, že vlastně ono vše to víceméně mrtvá záležitost, protože respektive, pardon, že to je tady, ono je to vypracované jenom tak nějak napůl, protože tato věc se snaží ošetřit příliš mnoho Eh, činí se zde analogie mezi krádeží fyzického eh, vlastnictví a duševního vlastnictví, což eh, podle správného názoru zpravodaje není odpovídající přístup. Dále jde o umluvu, která má za úkol bojovat proti, nebo se klade za cel bojovat proti padělkům a proto v trestním řízení musí být stanoveny jasné hranice pro trestně právní úpravu. A pokud ta krádež sama o sobě není jasně definována, ale je popsána jako komerční činnost, pak eh, v takových případech eh, na velmi jednoduchém příkladu eh, David ukázal, jaké pochybnosti vyvstávají i u těch nejjednodušších aktů a činností, jako například pokud by, pokud by David kolegům půjčil nějakou nějaký předmět, který podlehá duševnímu vlastnictví, ochraně duševního vlastnictví a kde by to kolegové předali dále s tím dalším známým. Takže dále je řešena otázka, zda je lepší mít něco než vůbec nic. Já bych eh, tady k tomu uvedl určitá procenta, procenta. Bylo by skvělým výsledkem, kdyby tato konkrétní dohoda byla přijata, protože se vztahuje na 50% světového obchodu. Ale to je zavádějící údaj. Proč? Protože nejde o procento světového obchodu, jako údaj, ze které musíme eh, eh, vycházet ze svém hodnocení. Jde o procento padělku, o piráctví v rámci tohoto obchodu. Pokud to není tedy těchto 50%, eh, nebo to stojí mimo těchto 50% a země, které, které jsou zodpovědné za většinu padělků, se nepřipojí k tomuto rámci, k tomuto legislativnímu aktu, potom vlastně samotné základy tohoto legislativního aktu jsou pochybené. Proto není se správné říci, že by bylo lepší mít v ruce alespoň něco než nic, e, zvláště když toto něco e, by se stahovalo na 50% globálního obchodu. To není korektní argument. Ten argument by správně měl znít, e, a to už úplně na závěr, že piráctví padělky v rámci těchto 50 eh, jsou odhadovány eh, ve výši 14 s tím, že naprostá většina těchto padělků připadá na země, které se k této dohodě nepřipojí. A omlouvám se, že jsem porušil své slovo a trošku překročil časový limit. Simon Busutil, který patří do výboru LIBE za EPP, kde vás máme. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak jste řekl, já to nyní pojmu z hlediska výboru LIBE. Patrně víte, že výbor pro občanské svobody eh, nyní vypracovává vypracovává stanovisko podle článku 36 jednacího řádu, kdy v zásadě eh, se stanoví, že výbor Libe může vypracovat stanovisko, aby ověřil, zda určitý dokument, eh, zákon, smlouva jsou v souhlase s listinou základních práv. Právě toto náš výbor nyní činí Další eh, schůzka k akta je plánována na zítra. Až bude přijato naše stanovisko, bude muset být povinně přiloženo ke zprávě vašeho výboru. V tomto případě tady jde o váš výbor. Zdá se být jasné, i když zatím ještě nemáme k dispozici závěry z výboru Libe, ale zdá se, že skutečně byly shledány určité problémy u dohody akta Myslím, že to je nyní obecně přijímaná dohoda. Evropský dohlížitel nad ochranou údajů sám také prohlásil, že shledal určité problémy u této dohody. Takže pokud jsme shledali určité problémy, jak budeme postupovat? Budeme okamžitě hlasovat proti, anebo se pokusíme dohodu změnit? Já si myslím, že to je, to je volba, před kterou stojíme. Mnoho kolegů se vyslovilo pro okamžité, eh, okamžité hlasování proti této dohodě. Jiní hovořili pro eh, změnu této dohody. Pan kolega Fjellner eh, nastěnil řadu argumentů. Myslím, že bychom měli touto cestou, abych rád změnil některé argumenty. Za prvé, mohli bychom dohodu změnit v tom smyslu, že bychom odstranili ty části, které nám nevyhovují a ponechali ty, které nám vyhovují protože kolegové eh, sami zmiňovali, že boj proti padělkům je jistě kauza, která si zaslouží naši podporu. Pokud, eh, pokud eh, by nám to poté stále nevyhovovalo, mohli bychom stále hlasovat proti té dohodě. Takže v tuto chvíli bychom se pokusit konstruktivně dohodu změnit a zachovat si právo hlasovat proti ní bude to nutné. Kromě toho naše vědnavací pozice vůči mezinárodním partnerům by byla silnější, pokud bychom chtěli postupovat takto. A namísto toho, abychom smlouvu odmítli a musel se věnovat úplně od začátku. Stejný postup jsme uplatnili v případě dohody o PNR o předání jmených údajů cestujících. Touto dobou loni se to řešilo. Když nám byla dohoda předložena, i právní služba rády řekla, že jde o porušení lidských práv, nebo služba, právní služba komise. Co jsme, řek, co jsme udělali? Žádali jsme po komisi, aby se vrátila k jednacímu stolu z USA a nově to Doru, tak aby neporušila lidská práva. Stejně tak jako dnes jsme tehdy mohli rovnou celou dohodu zamítnout, ale místo toho jsme požádali komise o nové vědání dohody a poté ta nově vedená dohoda prošla valnou většinou hlasů v parlamentu. Takže dnes tedy můžeme hlasovat tak, že budeme požadovat změnu této dohody. Myslím, že to by byl racionální postup. Děkuji, nyní pan Daniel Kaspary za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já výslovně souhlasím s předřečníkem protože eh, akta má jisté slabiny, ale my musíme být upřímní. Akta existuje proto, protože hlavní výrobci padělaných produktů nereagují v žádných institucích ani v rámci VTO, nebyli ochotni o tomto tématu s námi hovořit. A jestliže tomu bylo tak v minulosti, tak jak je možné, že by se to náhodou v budoucnu budoucnosti změnilo. My totiž ztratíme 10 až 15 let, protože tak dlouho již o tom tématu jednáme, než jsme schválili akta. Takže my opravdu ztrácíme pracovní místa, my také ztrácíme e, čas v boji o ochranu našich spotřebitelů a právě proto si myslím, že nesmíme akta nyní zamítnout, ale proto musíme akta opravit. A hlavní Viníci tady nejsou, ale my v parlamentu bychom měli postupovat transparentně. Jak to vypadá u Kyoto protokolu, protože hlavní znečišťovatelé také nejsou účastníci Kyoto. Jsou tam USA ne, Indie ne, Čína také ne a přesto to děláme, protože jsme přesvědčeni o tom, že se do toho někdo musí pustit, musí začít dělat správné kroky, jinak se nikdy nic nestane. Také u generik je to samozřejmě problém problém, jestliže medicamenty, které jsou Eh, zapotřebí již neoprávněně jsou eh, dnes zadržovány. O tom již hovořil kolega Langen. A nyní se ptám, zdali akta tento problém zostří, protože akta nebojuje proti generikům, akta bojuje proti padělaným lékům. A je to nyní tedy lepší, kolegové, jestliže dnes někdy nemocní v Africe dostanou padělané léky, které nemají žádnou účinnou látku, ze kterých také někdo má velké profity a lidé potom toto spolknou, ale zítra budou stejně v hrobě. Neby bylo by lepší postupovat transparentně, tak abychom dokázali zabezpečit těmto lidem generika a abychom také v této oblasti bojovali proti organizovanému zločinu. Proto jsem také proto, abychom komisi v následujících týdnech sdělili naše pochybnosti, dali také komisi možnost vyvodit příslušné závěry a tady je možné také to do dopracovat, ale nemůžeme přece všechno zahodit do koše, to nemůže být zodpovědná politika. Děkuji. Um, finally myself. A na závěr já. Nebudu se opakovat, je to už po čtvrté, co projednáváme tuto problematiku a to nepočítám slyšení. Víte, že jsem zastáncem dohody Akta, nebudu opakovat své argumenty, které všichni dobře znáte. E, v zásadě jde o dva e, dotazy. Jeden je třeba si klást e, zde v parlamentu, zda je z právního hlediska možné a z politického hlediska přijatelné, abychom hlasovali mezinárodní dohodě, kterou se nyní zabývá Evropský soudní dvor, protože, jak víte, eh, komise tuto dohodu předala soudnímu dvoru pro posouzení, zda je eh, v souladu se smlouvou, včetně listiny základních práv, či nikoli. Ať již bude rozhodnutí soudu jakékoliv, pokud budeme hlasovat o této dohodě nyní, tak eh, buď tedy tím vstupujeme do práce soudu, respektive eh, eh, pokud bychom tedy smlouvu odmítli, tak eh, zároveň víme, že běží, běží to paralelně řízení u soudu, anebo naopak budeme tedy čelit tomu, že soud případně tu smlouvu odmítne jako neustavní. A myslím, že je zde možnost tedy a správná možnost pokusit se tu dohodu vyjasnit. Mně je jasné, že dohodu akta parlament odmítne. Pokud eh, k tomu dojde, pak, eh, a to je otázka na komisi, má komise nějakou představu, jak budou postupovat zbylí smluvní partneři USA a další, eh, přikročí k uzavření dohody bez Evropy, nebo budou připraveni k novému vyjednání dohody, protože tady nejde o bilaterální, ale eh, multilaterální dohodu. Takže toto je můj dotaz na komisi. Důležitý dotaz. Dovedu si představit, jaká bude, jaká bude reakce ostatních smluvních stran. Budou postupovat dále bez nás. Ale možná, eh, možná to komise vidí jinak možná komise má jenou představu o tom, jaká je nálada u smluvních partnerů v této věci. Takže myslím, že je důležité mít odpověď na tyto dva dotazy. První otázka náleží nám, a u druhého dotazu bych byl rád, kdyby zareagovala komise. Proto tady dávám slovo komisi. A poté zástupce rady. zástupci dánského předsednictví. Nejprve tedy komise Joao Machado, máte slovo. Bohužel vám nemohu dát eh, velmi mnoho času, protože nám zbývá 25 minut eh, a musím samozřejmě eh, dát ještě závěrečné slovo zpravodaj, takže dám vám nevíce než 7-8 minut. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že mám tuto příležitost dnes k měně názoru s vámi v této důležité věci, ohledně této důležité dohody, která vyvolá takovou polemiku a tak um, protichudné názory. Rád bych nejprve upozornil na něco, co již vyjádřeno ve zprávě a co také indikoval zpravodaj dnes odpoledne v rozpravě, že totiž dohoda akta skutečně řeší reálný a vzrůstající problém, kterým je porušování evropských práv duševního vlastnictví. Jde o nelegální, dalekosáhlou činnost, která způsobí obrovskou imu našemu hospodářství a ohrožuje zdraví a bezpečnost evropských občanů. Jak víte, v Evropě máme komplexní systém na ochranu a vynucování práv duševního vlastnictví. Stanovili jsme práva, která je možné chránit a také, jakým způsobem tato práva vynucovat v praxi. Tento program eh, provádíme v členských státech eh, společně s vnitrostátními orgány příslušnými. Když jsme vypracovávali náš systém ochrany práv duševního vlastnictví v Evropě, rozhodli jsme se také chránit eh, právo občana na svobodu projevu, na ochranu údajů a na přístup k informacím, stejně jako právo poskytovatelů služeb na internetu a jiných zprostředkovatelů, eh, kteří přicházejí do styku s chráněnými statky. Tato dvě pravidla eh, jsou navzájem kompatibilní a navzájem se dokonce podporují. Přesně tohoto jsme dosáhli u dohody ACTA. O co se EU pokouší u této dohody je vztáhnout eh, působnost části tohoto evropského systému eh, režimu pro právo duševního vlastnictví i na oblasti za našimi hranicemi. Ty části, které se snažíme takto rozšířit, se týkají eh, vynucování eh, práv, nikoli těch věcných práv. To je, myslím, důležité podtrhnout. Akta rozhodně nebude cenzurovat internet, nebude zadávat, zakládat mandát pro monitorování či kontrolování Eh, individuálních mailů, mailů jednotlivců, nebo blokovat eh, sdílení obsahu na internetu, ani nebude znamenat eh, omezování obchodu s generickými léčivy. Jedním z hlavních výdobytků v rámci vyjednávání bylo zaručit, že dohoda akta bude velice úzce vycházet z toho evropského modelu. Což v praxi znamená, že Evropská unie nebude muset provádět žádné změny své stávající legislativy. A co to dále znamená, je, že dohoda akta nebude mít žádné nežádoucí nebo nezáměrné dopady. Nemůže mít, protože se nedotýká eh, základního evropského práva, primárního práva. Naše Hlavní problémy dohody akta se pojí s tím, že se zdá se věříme, že, nebo domníváme, že eh, jednotliví držitelé práv můžou přímo uplatňovat tuto dohodu u soudů eh, proti eh, individuálním spotřebitelům, ale to prostě není možné. Co platí a bude i nadále platit pro evropského občana, není dohoda akta, ale evropská legislativa. Dohoda akta nebude přímo proveditelná v Evropské unii. Jediné předpisy, které budou platit, jsou ty, které již existují v rámci AKY a budou i nadále platit, ať už bude dohoda akta přijata či nikoli. Jakákoliv změna těchto předpisů by musela projít Evropským parlamentem a evropští spotřebitele budou vždy chráněni evropskou legislativou. A tady se dotknu jedné z otázek, které zazněly, byl to ten argument, že bychom měli vyčkat na nový návrh eh, komise, pokud je obla, oblast ochrany autorských práv. Eh, ty věci se navzájem eh, ner, nenarušují, protože akta ner, neřeší vůbec věcná ustanovení u autorských práv, řeší pouze vynucování těchto práv. Takže to, že dohoda akta je předkládána, prezentována, to nějakým žádným způsobem nenarušuje budoucí možnost Evropské unie a vaší sněmovny přicházet s novými návrhy či dokonce měnit aky. Akta se týká pouze vynucování, zatímco věcná ustanovení jsou eh, stanovena jinde. To je, myslím, velmi důležité si toto jasně uvědomit. Také musím mít na paměti, že eh, dohoda akta neobsahuje mechanismus pro řešení sporu. Eh, interpretace pravidel z dohody akta v rámci EU bude prováděna samotnou EU. To znamená, ty argumenty, že formulace jako Eh, komerční eh, rozsah eh, jsou vágní a že naše interpretace může být ohrožena, protože jiní, jiní, jiné smluvní strany to budou interpretovat různě. To není platný argument, protože, protože tady není stanoven mechanismus pro řešení sporu, žádný arbitrážní mechanismus, takže prostě jiní to budou vykládat tak, my to budeme vykládat tak, tím to končí. Dále jedna z kritik se týkala opět tedy příliš přílišné vágnosti termínu komerční rozsah. Kritika se týká toho, že ten pojem není dostatečně přesný, ale já jsem se již snažil eh, rozptýlit eh, tu obavu bojící se s tím, že tady eh, já říkám, že nikdo nám nemůže vnucovat své interpretace tohoto termínu. A termín komerční rozsah je v Evropě používán už celou řadu let v rámci evropské legislativy. Byl definován akademickou obcí a je prováděn našimi soudy eh, a to již ve stovkách nebo tisícovkách případů a i nadále eh, bude aplikován tento termín v souvislosti s evropskou legislativou bez ohledu na sudory akta. Závazek kriminalizovat eh, pirátskou činnost již existuje v dohodě z VTO z roku 96, takže většina zemí světa již toto stejně provádí. V každém případě valná většina valná většina členských států VTO, možná s výjimkou nejméně rozvinutých zemí, které mají určitou flexibilitu pro interpretaci. V eh, souhlasu s tím akta obsahuje eh, ustanovení pro eh, vynocování trestní cest, trestně právní cestou pouze u závažných porušení, která jsou záměrná a která jsou komerčního rozsahu. A to, to kritérium komerčního rozsahu je, myslím, velmi důležité. Já vím, že máme dnes málo času, ale myslím, že je velmi důležité aby toto kritérium, že toto kritérium je již interpretováno v EU, je již zakotveno v evropské legislativě, čili není to žádná novinka, kterou by přenášela do reakta. A rád bych se ještě dotkl, vím, že již na nás tlačí čas, ale rád bych se ještě stručně dotkl, dotkl eh, dvou, tří dotazů, které zazněly. Co by se stalo, kdyby Evropský parlament eh, zamítl dohodu? Evropa by nebyla smluvní stranou této dohody. Potřebujeme souhlas jak rady, tak parlamentu. Proč to neprovést v rámci VTO? To je velice dobrý, eh, dobrý návrh. My jsme se o to pokusili. Pokusili jsme se o to. Víte, že EU se o to pokouší již leta, ale prostě ve VTO o to není zájem. A ten argument byl, že dohodou akta se nezaměřujeme na správný cíl také. To, to se také zaznělo, protože eh, většina padělků připadá na země, které nebudou smluvními stranami akta to je těch eh, alespoň 50%, tady bude stát mimo rámec dohody akta. Možná to také eh, Čína se k tomu nepřipojí a celá řada zemí, které neprodukují padělky, eh, nebudou smluvní stranami akta, ale neměli byste zapomínat, že tyto země prodávají padělané, padělané statky na trhy rozvinutých zemí, to znamená do USA, Japonska, což budou smluvní země akta. Čili nejde až, o to, až tolik o to, kde se to produkuje, ale kam se to prodává, na které trhy. A poslední věc, která zaznívá ve zprávě, je tvrzení, že dohoda představuje hrozbu. Poprosím vás, abyste uzavřel. Že to představuje hrozbu pro základní práva. To je, myslím, velice vážné obvinění, vážné, závažné tvrzení a musí to řešit příslušný orgán, který v tomto případě je soudní dvor, proto také komise předá tuto dohodu soudnímu dvoru a myslím, že nejvhodnější skutečně by bylo vyčkat na rozhodnutí soudního dvoru, než o tom eh, dále rozhodneme. Děkuji mnohokrát, nyní si vyslechněme radu. Eh, eh, máte ještě pár minut, které vám zbylo po vystoupení komise. Kdo vystoupí jménem rady? Budu na vás apelovat, abyste zareagovali na tuto otázku. Jde o smíšenou dohodu, to znamená, musí to ratifikovat nejenom EU, ale také jednotlivé členské státy které tedy jsou členy rady. Jaká je situace v radě? Může nás rada informovat, eh, jak to vypadá s ratifikací v jednotlivých členských státech? Well, um... Ano, děkuji, pane předsedo. Předsednictví je rádo, že může vystoupit v rámci této debaty ve vašem výboru. My zde chceme prezentovat naše názory na toto téma. My si plně uvědomujeme, že toto téma je citlivé a také jednotliví poslanci a také veřejné mínění vyjádřilo své poha- pochyby. Eh, rada v v březnu, v dubnu tohoto roku se dozvěděla od komise, že komise hodlá se obrátit na soud, aby Evropský soudní dvůr také posoudil dohodu akta, zdali dohoda akta je v souladu s AKI. 4. dubna komise se formálně rozhodla, že před dá Evropskému soudnímu dvoru tento spis, protože proti této dohodě bylo vzneseno hodně námitek. Rada vítá rozhodnutí komise předat eh, akta soudnímu dvoru a soudní dvůr může tedy rozhodnout o kompatibilitě dohody akta s AKI a my se těšíme na rozsudek soudu, který zajisté napomůže dalšímu vývoji v této věci. Šestnáctého prosince 2011 se rada rozhodla podepsat jednomyslně akta a také tento podpis byl udělán v Japonsku. Pouze však 22 členských států se připojilo k podpisové akci zbývajících pět členských států řeklo, že přistoupí k podpisu, až dotáhnou, až finalizují své vnitřní postupy. To je asi všechno z naší strany. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Děkuji a nyní zpravodaj. Máte závěrečné slovo po této zajímavé rozpravě. Já jsem zmaten, já jsem zmaten, postupem tohoto výboru, protože já jsem původně kolegové navrhoval, aby tento eh, parlament eh, předložil soudnímu dvoru dohodu akta tak, aby se zjistilo, zdali je kompatibilní s akým. A mezi tím by se zpracovala předběžná zpráva a akta a také mezi tím by komise také formulovala, jak vidí například kormiční, komerční účel a tak dále. A tento výbor toto odmítl a najednou si to rozmyslel. A nyní říkáme, že si máme udělat čas a také zabýval se tímto návrhem, ale já se domnívám, že to já jsem navrhoval a nyní jsme propásli uh, připo, propásli. A myslím si, že jestliže se tento výbor rozhodne, a toto rozhodnutí znamená ne vůči akta, pak v současné době je šest stran, které by uh, E, akta podepsali. Čty, článek 43 nám umožňuje znovu vyjednávání o dohodě a také předkládat pozňovací návrhy k této dohodě. Je, je možné, že Evropský parlament zamítne akta a my také řekneme, proč to tak je a potom komise se může obrátit na další eh, strany a může postupovat modifikovaným způsobem. A my bychom opravdu eh, jsme nemohli uzavřít dohodu o PNR, kdyby komise nezlepšila eh, text této dohody. Ale já si myslím, že v tomto případě bychom měli říci ne. Takže nyní končím naši schůzi a harmonogram. Pokud budou předloženy pozměňovací návrhy, je 8. května v poledne a hlasovat se bude 21. června. Děkuji vám. a zítra se opět sejdeme v 9 hodin dopoledne. Děkuji. Very good debate, huh? No, no, no. Thank you.